Dobré odpoledne, dámy a pánové. Už zahájíme naše dnešní jednání. Vážení účastníci, je mi velkým potěšením, že vás mohu přivítat na tomto veřejném slyšení, které se týká práva duševního vlastnictví a uplatňování směrnice o biotechnologiích, nejnovějším, o nejnovějším eh, vývoji. Dnes se účastní také výbor pro eh, zemědělství a rozvoj venkova. Eh, komise přijala oznámení, které vyjadřuje určité články této eh, směrnice 2000 z roku 2004. Toto sdělení je k dispozici od začátku listopadu 2016. Různé členské státy a různí jiní aktéři vyjádřili určité po, pochyby, které se týkaly možnosti třeba eh, vydávat patenty pro ochranu takovýchto produktů. A zvlášť po nedávném eh, výroku eh, rozšířeného odvolacího senátu Evropského úřadu, patentového úřadu. A proto tedy dnes máme příležitost vysvětlit si toto sdělení komise a také vyslechnout názor jak Evropského patentového úřadu, tak výboru Jury a Agri ohledně budoucnosti té směrnice o bio- biotechnologiích. Chtěla bych také přivítat eh, předsedu výboru eh, AGRI, pana Češlova Šekerského, a vyzvat ho k tomu, aby také zahájil toto zasedání ještě předtím, než se vyslechneme stručnou prezentaci eh, oznámení komise. Máte slovo. Szanowni Państwo, chcę serdecznie przywitać. Okej. Okay. You can start, yes. Můžeme zahájit? Srdečně přivítať paní. Chtěl bych eh, srdečně přivítat vás všechny na dnešním slyšení. Eh, já bych tedy eh, chtěl říci, že tato prezentace je zde proto, abychom lépe porozuměli těch obtížných, ty obtížné úkoly, a to eh, se vlastně týká eh, zemědělství od samého počátku a zejména odměňování eh, zemědělců. Výsledkem je, že máme zde máme zde tedy potřebu toho, abychom Eh, toto zemědělství sjednocovali nebo sladěvali eh, s digitální technologiemi. Je to důležité pro celou ekonomiku. Eh, Evropský parlament před dvěma lety přijal stanovisko, kde se hovoří o, tedy je to směrnice, tedy ke směrnici o biopatentech s panem předsedou Svobodou jsme e, v této věci poslali dotaz komisi. Hovoří se zde, že e, možnost e, patentování není možná, je vyloučená v souvislosti s rostliny, s rostlinami, zvířaty, křížením a selekcí. To samozřejmě je problematické, protože chceme, aby nedošlo k narušení současného stavu. My zde máme nyní slyšení, které umožní Evropské komise, aby vzhledem k zavádění eh, této směrnici 9844 eh, bude řešit problémy, eh, které a zejména obavy, které se týkají které se týkají právě zemědělského sektoru. Poněvadž je nutné, abychom zde měli zcela transparentní interpretaci. Já rovněž bardzo děkuji panu předsedajícímu. now... Také mnohokrát děkuji, pane předsedo. A teď už přejdeme k našim hostům. Teď bych chtěla poprosit pana doktora Jean-Luca Gala, který je poradcem pro eh, právní a politické Eh, otázky, konkrétně pro oblast eh, duševního vlastnictví a boje proti eh, padělání z generálního ředitelství Growth, aby nám poskytl blížší informace k tomuto sdělení komise z 3.11. Máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně a pane předsedo. Vážené poslankyně a vážení poslanci, dámy a pánové, pro komisi je velikým potěšením tady odprezentovat oznámení Evropské komise, které bylo nedávno přijato na začátku tohoto měsíce, tedy 3.11. Ta směrnice 98 44 o právní ochraně biotechnologických vynálezech má už za sebou dlouhou, dlouhou historii. První Eh, rozpravy začaly už v roce 1995, schválena byla nakonec v roce 1998. A co je důležité připomenout, je to, že v té době samozřejmě hlavním zaměřením nebylo konkrétní téma, kterým se zabýváme nyní, ale spíše šlo o rozlišování mezi, mezi konvenčními zdroji a konvenčními uh, rostlinami a geneticky modifikovanými organismy. Eh, o těch biologických eh, postupech, to je směr, směrnice, eh, tady článek 4.1b směrnice, tam se jasně říká, že pro takovéto procesy patenty nemohou být udělovány. A dále se tam také odkazoval v roce 2010 na těch ten známý případ rajčata 1, brokolice 1, rozšířeného odvolacího senátu, kdy tedy výrok tohoto senátu v podstatě znamenal, že tady pro takovéto typy procesů nemohou patenty být udělovány. To by nebyl ještě konec celého eh, procesu, protože byla eh, podána nová žádost u Evropského patentového úřadu, která se netýkala samotného procesu, ale produktu, který eh, tedy vzešel z těchto biologických procesů. A potom v roce 2015 došlo k výroku novému tohoto odvolacího senátu, byl to ten takzvaný případ Rajčata 2, Brokolice 2. A tam tedy výrok byl takový, že eh, patenty eh, v tomto případě uděleny být mohly, a to i v případě, že ten produkt vzešel z nějakého procesu, který je ve své podstatě biologický. Eh, výbor Agri, tuším, projednával tuto záležitost už dvakrát. Já si eh, tedy alespoň vzpomínám, že proběhly dvě zasedání. V roce 2015 v prosinci bylo přijato usnesení konkrétně k této otázce a eh, Pracovní skupina pro reformu práv duševního vlastnictví nedávno také eh, se zabývala jednotlivými aspekty tohoto tématu. Jenom abych se ještě vrátil k tomu našemu usnesení. Eh, komise, eh, ke komisi byl vznesen dotaz či požadavek, aby tedy vyjasnila článek 4, odstavec 12 a článek 13, odstavec 3 který, který se týkal tedy zákazu vydávání pacient, eh, patentů na produkty, které byly získány v podstatě biologickým postupem. A v tomto smyslu nizozemské předsednictví také převzalo toto téma za své a zorganizovalo sympozium k této otázce. A hlavním závěrem z tohoto sympozia, hlavním výsledkem byl takový balíček řešení, a opět zazněl jasný eh, požadavek směrem ke komisi, aby k tomu zveřejnila nějaké sdělení. Eh, účastníci sympozia se také dohodli na tom, že opatření eh, v zájmu transparentnosti byla nezbytná. Bylo potřeba tedy vysvětlit, k jakým produktům se vztahovat patenty mohou, které ne. A také tady byla, bylo potřeba tedy podle nich vysvětlit. Přístupnost, to znamená to, jak jednotlivci či firmy mohou mít přístup k biologickému materiálu, pokud na něj existuje eh, patent, jak a zda se může takový materiál používat pro nové vynálezy. A dále tady byla otázka spolupráce. Tady účastníci se shodli na tom, že je potřeba posílit spolupráci mezi Evropským patentovým úřadem na jedné straně a CPDO eh, na druhé straně, abychom zajistili, že tedy eh, při posuzování takovýchto vynálezů budou hovořit stejným jazykem. Na úrovni rady se toto téma projednávalo také na dvou různých radách. Byla to Rada pro zemědělství a rybolov, kde se hovořilo víceméně o tomto konkrétních tématu, ale také na Radě pro konkurenceschopnost což bylo v únoru a září letošního roku. A byly vyjádřeny obavy i samozřejmě ze strany šlechtitelů, šlechtitelských organizací. Ne eh, všichni tedy, ale velká část šlechtitelské komunity eh, se k tomu vyjadřuje také. Z tohoto důvodu komise 3. listopadu zveřejnila oznámení k této směrnici a je důležité pamatovat na to, že toto oznámení není právně závazné. To znamená, že je to pouze tedy jaksi náhled komise na eh, záměr zákonodárců, tedy parlamentu a rady, konkrétně k tomuto tématu. A eh, tento na, náš poziční dokument samozřejmě nijak nepředjímá eh, budoucí rozhodnutí Evropského soudního dvora v případě, že se na něj někdo obrátí v této věci. Oznámení komise eh, pokrývá tři hlavní aspekty. První je to, o čem jsem již hovořil, to znamená možnost vydání patentu na produkt, eh, který vznikl v podstatě biologickým postupem. A jsou tady ještě dvě další témata, která souvisejí eh, tedy s povinným kří, křížovým licencováním a přístupem k biologickému materiálu. Znamená to tedy, že toto oznámení se netýká dalších aspektů, které eh, nebyly pokryty tím požadavkem nasměrovaným na komisi, to znamená, netýká se to šlechtitelským postupům například, protože by bylo velice obtížné, aby komise odhadovala záměry eh, zákonodárců ohledně například určitých šlechtitelských technik, eh, které vznikly teprve nedávno. Eh, které ještě nebyly obsaženy v té směrnice. První téma je tady možnost vydávání patentů k takovýmto produktům. Tady komise v podstatě eh, se vrátila eh, zpátky, přeskoumala všechny ty problematické části směrnice a poté tedy také se podívala na text původního návrhu článku 4 původního návrhu komise. Ten tady stručně máme charakterizovaný. To znamená, ten se týkal eh, rostlin a živočichů, včetně tedy eh, jejich nějakých elementů, které byly získány prostřednictvím postupu, který není v podstatě biologický. Eh, nicméně vaše sněmovna se rozhodla postupně během toho vyjednávání tento článek vyškrtnout. Tehdy. To ale neznamenalo, že by parlament byl proti tomuto přístupu. Naopak, když se podíváme na zprávu vypracovanou panem Rotlejem, tak tam je jasně napsáno, že záměrem Evropského parlamentu není udělovat patenty na v podstatě biologické postupy, protože jsou to prostě biologické postupy, které souvisejí se selekcí a křížením a jasně se tam říká také to, že takovéto postupy by neměly být pokryty kryty patenty. A ani tady postupy, eh, které využívají takovéto biologické procesy. Bylo tady naprosto jasné už z té zprávy, že Evropský parlament nemá toto v úmyslu. Co se stalo dále? Většina pozměňovacích návrhů, která předložil Evropský parlament, zvlášť eh, k rostlinám, byla převzata, ty schválila také rada a to tedy vedlo ke vzniku nového článku, který schválil parlament a rada. A tam se hovořilo o tom, že tedy, eh, tam už se hovořilo pouze o biologickém materiálu, nikoli o živočiších a rostlinách. A pokud jde o přípravné práce takzvané, tak tam byly pouze dvě možnosti udělování patentu. Za prvé, když ten biologický materiál je tedy e, v přirozeném prostředí, je otázkou toho, zda tomu tak je u produktů, e, které e, vznikají v podstatě biologickým procesem, není samozřejmě. A za druhé, když je tomu prostřednictvím technického procesu, Samozřejmě, protože toto není technický ale proces, je to v podstatě biologický postup nebo proces, tak je jasné už z tohoto článku, že není možné získat eh, patent, který by, se, který by pokrýval výrobek, produkt, který vzniká biologickým postupem. To je tedy závěr, eh, který je popsán v našem oznámení. Takže eh, stačí se podívat na stránku 7 tohoto dokumentu, kde komise říká, že záměrem zákonodárce zcela jasně bylo vyloučit patenty na takovéto výrobky. Teď tedy už se hovoří, hovořím pouze o plánech, ale stejné zdůvodnění by se eh, mohlo týkat i živočichů, takže můžeme i tam dojít ke stejnému závěru. A sice, že není možné například pokrýt eh, patentem nějaký živočišný druh či plemeno, které vzniká v podstatě biologickým postupem. Vzhledem k tomu, že nemáme eh, příliš mnoho času, tak eh, nebudu hovořit příliš dlouho, ale komise v tomto oznámení také říká, že článek, který se zabývá eh, povinným křížovým vydáváním licenzí, ten možná ještě by si také zasloužil přehodnocení. A třetí téma se týká přístupu k biologickému materiálu a k vzorku, který Eh, který je někde uložen a závěr komise je takový, že směrnice je v tomto smyslu jasná a není potřeba tam nic dalšího již přehodnocovat, tři přeformulovávat. Teď máme tady oznámení komise, jaké jsou možné další kroky. Ve vaší sněmovně je asi poměrně jasné, že prvním následným krokem je toto slyšení, takže já vám mnohokrát děkuji za to, že jste zorganizovali tuto rozpravu k našemu oznámení a je možné eh, tady očekávat i nějakou rozpravu na úrovni vašeho výboru, to je ale samozřejmě na vás. Na úrovni rady si myslím, že bude poměrně důležité si uvědomit, že včera už proběhly určité rozpravy na Radě pro eh, konkurenceschopnost v rámci bodu různé. A Rada tedy vzala na vědomí toto naše oznámení a některé delegace se vyjádřily v tom smyslu, že podporují toto oznámení, zvlášť nizozemská, rakouská delegace. Teď tedy eh, pracovní skupině, eh, skupina na radě bude projednávat eh, ozná, obsah tohoto oznámení komise v prosinci s tím, že možná toto Eh, bude projednáno ještě v polovině příštího měsíce na Radě pro zemědělství a rybolov a mělo by to tam být prezentováno v rámci bodu různé. A můžeme pravděpodobně očekávat také, že eh, toto oznámení projedná příští rok v únoru Rada pro konkurenceschopnost. Úplně závěrem Chci říci, že je důležité projednat toto oznámení také v rámci EU, ale samozřejmě víme, že jsou tady důležité implikace také pro Evropský patentový úřad. Tím už se dostáváme vlastně k další řečnici, paní Freilinger. Jenom vás chci informovat o tom, že eh, minulý týden v pondělí toto projednal také výbor pro patentové právo. A samozřejmě víme, že bude eh, i příští rok pokračovat diskuse o tomto tématu v rámci Evropského patentového úřadu, ale to vám ještě vysvětlí paní Freilinger. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní prosím paní Margaret Fröhlinger, ředitelku pro patentové právo v Evropského patentového úřadu. Takže prosím, máte slovo a dávám vám 10 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, poslanci a poslankyně obou schromážděných výborů. Byla jsem požádána, abych dnes představila právní rámec, v rámci něhož Evropský patentový úřad přeskoumává a uděluje eh, patenty k rostlinám. A chci zdůraznit, že Evropský Český patentový úřad je organizací technickou. To znamená, nemáme žádný politický zřetel, politický zájem, ale uplatňujeme zákon v jeho stávající podobě. Ale s tím, že samozřejmě tato iniciativa je velice důležitá, ehm, koordinujeme s našimi ehm, státy, z nichž většina z nich jsou členskými státy, a e, samozřejmě, že bude nasledovat i aktualizace v případě, že naše, naše smluvní státy, z nichž většinou jsou evropské členské státy, tedy státy Evropské unie, si tak budou přát. Právní rámec pro biotechnologické vynálezy je upraven v první řadě Evropskou patentovou umluvou EPC, která předchází směrnici o biotechnologických e, vynálezech. EPC je interpretovaná eh, naším eh, odvolací radou, která je nezávislá a jak některé eh, národní soudy říkají například ve srovnání s Spojeném království, tak jsou to de facto soudci. Je důležité to, to, to tomu chápat. My nemáme vůbec žádný, žádnou kontrolu nad eh, jejich eh, judikaturou nebo případovým eh, právem. A dále je tu tedy um, case law, tak jak je zapracován do rozšířeného odvolací rady, pak směrnice 2844 a pak národní zákony a právo které mohou eh, být eh, také rozporovány a, ehm, a s tím, že směrnice byla implementována do prováděcího nařízení Evropské patentové umluvy v roce 99. Tento eh, přístup byl zvolen proto, aby se zabránilo revizi té Evropské patentové umluvy, což by mohlo vést k dlouhodobému procesu. Proto jsme se rozhodli implementovat směrnici do těch prováděcích pravidel a tato implementace byla eh, jedna po jedné, to znamená každý článek směrnici pro biotechnologické eh, eh, vynálezy byl reflektován a implementován v těch prováděcích pravidlech. Tato pravidla rovněž slouží, a to je důležité, jako doplňkový prostředek interpretaci pravidel, které jsou v samotné evropské patentové umluvě. A ačkoliv Evropský patentový úřad spadá mimo právní řád Evropské unie, tak EPO běžně, včetně naší odvolací rady, se řídí interpretacemi směrnice tak, jak jsou eh, dány um, jurisprudencí Evropského soudního dvora. Například eh, ten známý uh, případ týkající se kmenových buněk, kdy jsme uspůsobili postupy a případové právo právě tomuto rozsudku Evropského soudního dvora. Jaký je stávající postup a situace ohledně Patentu u rostlin. Je tu jedna záležitost, a to odrůdy, které jsou nepatentovatelné, um, a ten dále v zásadě biologické procesy, ty jsou jednoznačně vyloučeny. A to jak podle té patentové úmluvy, tak na základě biotechnologické směrnice. Jinými slovy, nejsou udělovány patenty pro takové biologické procesy. Záležitost, která je důležitá a kontroverzní a která byla vyjasněna tím oznámením, je patentovatelnost produktu, které jsou výsledkem esenciálně biologických procesů a ty byly také předmětem těch známých rozhodnutí rajčata brokoli v těch dvou případech, které již zmínil zástupce komise. Protože tady naše eh, odvolací panely zjistili, že je tu vyloučení z patentovatelnosti těchto procesů, ale není to vyloučen pro rostliny, i když jsou odvozeny z biologických procesů. To jsou technické vysvětlení, která teď přeskočím. Neb jsem byla požádána, abych hovořila stručně. A abych také mm, ponechala větší prostor pro diskuzi. po rozhodnutích eh, Rajčata Brokolice 2 jsme zahájili diskuzi s našimi smluvními státy eh, v našem výboru pro patentové právo. Ehm, zažádali jsme o ehm, názory a stanoviska k tomuto nedávnému, k těmto nedávným eh, případům a rozhodnutím naší odvolací komory. A předseda výboru po diskuzích, které se vedly v květnu, tedy konstatoval následující výsledky, že situace v našich smluvních státech může být charakterizována pomocí tří kategorií. Je tu první skupina smluvních států, které prostřednictvím domácího vnitrostátního práva eh, v podstatě odpovídá eh, tomu Ehm, přípravému právu naší odvolací komise. Ale existuje také druhá důležitá skupina lidí, kde se domácí právo liší od naší interpretace odvolacího panelu a tyto státy pak vyjádřily silné obavy eh, ohledně tohoto přípravného práva. A pak existuje také třetí kategorie. Eh, v tomto případě není situace stoprocentně jasná. Dále jsme pokračovali v eh, diskuzích s členskými státy 21. listopadu 2016 po ehm, oznámení Evropské komise, eh, které tu je eh, dnes představeno. Tento výsledek byl nesmírně podnětný, protože značný počet našich smluvních států se vyslovil ve prospěch eh, tohoto dokumentu komise. Z tohoto celkového významného počtu členských států, které podporují interpretaci komise, Existuje také poměrně vysoký počet smluvních států, které by uvítali změnu eh, právního právce v rámci Evropské patentové umluvy a kteří by uvítali přizpůsobení modifikaci našich prováděcích pravidel, tak aby tato pravidla byla sladěná s interpretací, kterou navrhuje Evropská komise. Pouze malé, malý počet delegací jasně řekl, že bychom neměli přijímat žádné rozhodnutí nyní, že by to bylo předby, předčasné a že bychom měli počkat na rozhodnutí Evropského soudního dvora, v případě, že toto rozhodnutí potvrdí eh, tu interpretaci komise, tak teprve tehdy bychom měli měnit implementační rámec patentové úmluvy. Na základě této první diskuze budeme pokračovat v dalších diskuzích členskými stá- s členskými státy. Hodláme jim předložit dokument, který eh, nastíní různé varianty a jednou z těchto variant by byla změna úprava našeho právního rámce skrze modifikace e, implementačních pravidel. A ještě jednou musím říci, že musíme pouze uplatňovat právo, jsme technickou organizací, takže můžeme pouze předkládat návrhy, ale ty pak musí být schváleny e, těmi e, smluvními státy. A ve světle eh, tohoto dokumentu komise jsme se rozhodli, že pozastavíme veškeré, veškerá řízení, u nichž rozhodnutí záleží striktně na patentabilitě ehm, rostlin a zvířat získaných eh, v zásadě biologickými procesy. To znamená, že pozastavujeme výsledek eh, diskuzí s členskými státy, zda bychom měli změnit právní rámec nebo ne. Již nyní se eh, snažíme sladit praxi s interpretací komise. A myslím, že teď ty odrůdy to mohu přeskočit a děkuji vám tímto za pozornost. Děkuji. Děkuji vám, eh, paní Filinger. A nyní máme eh, příležitost k výměně názorů, poznámek, komentářů a můžeme takto využít eh, přítomnost našich hostů. A jako první paní Hojbuš. Děkuji vám. Eh, já se omlouvám, já budu muset velice rychle odejít, protože eh, musím hlasovat jiném výboru. Eh, je třeba říci, že eh, je třeba, máme tady prostě hlasy zemědělců, ale jestliže eh, se tady bavíme o osobech, tak musíme tady toto prostě ošetřit. Komise různými způsoby se snaží Eh, jestli potlačit ten systém Safe Seed. A já bych chtěla připomenout, eh, že eh, všechno, co děláme v chovu, se de facto odehrává od toho, jak to funguje už tisíce let. A nikdy nikdo nebyl za nic odškodněn. A je to tady samozřejmě určité duševní vlastnictví. Já nemám problém s tím, eh, že se eh, to bude nějakým způsobem eh, znovu probírat, ale de facto je třeba, abychom neohrožovali to, co existuje, poněvadž my nemůžeme nechat několika málo velkým koncernům, aby si to všechno monopolizovali, aby to měli ve svých rukou musíme eh, to nechat prostě zemědělcům, eh, široké zemědělské veřejnosti, čili toto skutečně musí být eh, takto, poněvadž jinak nebudeme schopni udržovat biodiverzitu. Děkuji a bohužel musím odejít. Děkuji vám. Nyní pan Hotema. Ano, děkuji. Eh, paní předsedkyně. Eh, děkuji eh, také našim hostům, děkuji také komisi. Já bych měla dotaz na Evropský patentový úřad. Tady už bylo trošku zdůrazněno to, co by mělo následovat a že tedy by mělo dojít ke změně vnitřních prováděcích pravidel. Já doufám, že to tak skutečně bude Evropský parlament celkem jasně eh, zde eh, se vyjádřil v rezoluci, byla tady dosti velká většina. Pokud eh, změníte prováděcí pravidla, bude to stačit? Můžete skutečně zajistit, teda, že ty patenty budou dávány řádně. A také máme tady odstavce 8 a 9 eh, směrnice o biotechnologiích. Eh, je možné v tomto rámci patentovat také produkty eh, z základních biologických procesů nebo ne? A pak mám ještě dotaz na komisi. Předloží Evropská komise nějakou zprávu o tom, jakým způsobem eh, se eh, Evrop... Eh, toto vyvíjí podle článku 16c směrnice o biotechnologiích. Děkuji, pan Agňu. Děkuji vám. Já myslím, že jsem se trošku něco tady z toho poučil. K prvnímu řečníkovi chci říct, mě by zajímal eh, nějaké informace o tom, jak se nově tedy šlechtí eh, rostliny. Jsou tady tři různé postupy. První postup, že by se to mělo dát jako součástí eh, záležitostí o geneticky modifikovaných organismů a prostě celé to zakázat. Druhá věc je možnost rozlišovat mezi novými technologiemi šlechtění a GMO, což znamená, že e, určité výsledky e, se e, šlechtěním dají získat přirozeně, na rozdíl tedy od genetických modifikací, čili toto rozdělit. A třetí přístup je Eh, že všechno GMO, eh, nové a staré způsoby šlechtění, případně označování semen, že by to opět mělo být eh, v jednom a mělo by se to prostě povolit jako běžné techniky. Já se domnívám, že rozmanitost se nedá úplně patentovat, ale dá se chránit. A já nevím, jestli jsem to tedy pochopil takto, že to správně je. Eh, děkuji a teď máme eh, čas eh, na odpovědi našich hostů a prosím, máme na to 10 minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tak abych tedy zodpověděl ty různé otázky také od komise a dalších. Tak za prvé otázka, zda je možné se odkázat na článek 8 a 9 směrnice, abychom konečně měli stejné výsledky, to znamená patenty na výrobky. Já myslím, že tady je jasná odpověď a zní ne, protože toto je kapitola o dosahu eh, ochrany, nikoli o patentech. Čili Eh, o tom, co se může a nemůže patentovat, to je v první kapitole směrnice, čili toto eh, tady nechceme eh, otevírat žádná zadní dvířka pro patentování výrobku. A potom ten článek 16c zprávy. Já samozřejmě hm, tedy toto komisi sdělím, ale samozřejmě je Eh, na Evropském parlamentu navrhnout eh, případně revizi různých záležitostí. A také pokud se týče té otázky nových eh, technik nebo metod šlechtění, já si myslím, že toto je velice jaksi záludná otázka, zapeklitá otázka a e, to, co říkal pan Aňo, já si myslím, že e, toto by mělo být tedy v té zprávě. E, já bych nechtěl předjímat žádné aspekty, ať už tedy geneticky modifikované organismy nebo konvenční produkty. Komise může udělat jednu jedinou věc a to je specifikovat stav patentovatelnosti či nepatentovatelnosti těchto procesů. A my eh, tedy prostřednictvím této zprávě eh, se určitě vyslovíme, vyslovíme náš názor o eh, kvalifikaci těchto produktů. A možná k prvnímu řečníkovi ještě k právům zemědělců. Já bych chtěl eh, važenou panu poslanci připomenout článek 11 směrnice, eh, kde se hovoří o právech eh, zemědělců na využívání osiva a další zacházení z, těchto, s těmito produkty, čili tam určité garance a pojistky v té směrnici už samotné jsou. No já myslím, že jsem eh, víceméně odpověděl eh, na všechny otázky, které se týkají mě a dávám nyní slovo paní kolegyni Frelinger. Ano, eh, tak některé z těch otázek už zodpověděl zástupce komise. A sice, že i když se změní prováděcí pravidla, tak mm, de facto se tím eh, vylučuje patentovatelnost výrobku. Otázka byla, jestli to skutečně stačí a jestli to není možné obejít. Já tady mohu jedině zopakovat to, co eh, tady bylo řečeno, a sice, že směrnice eh, má oddělené části a patentovatelnost je předmětem kapitoly 1, eh, eh, kapitola 2, ty články 8 a 9, jak jste je zmínili, tak eh, ty se netýkají patentovatelnosti, nýbrž o působnosti ochrany, čili to je jasně odděleno. No a pak také Evropský patentový úřad obvykle vydává velmi jasná pravidla a pokyny pro examinátory. Pokud by se náš prováděcí rámec měl změnit, pak určitě by se tam objevila výjimka z patentovatelnosti právě pro eh, produkty získané biologickými produkty. Čili my skutečně nechceme, aby se patentovali eh, nějakou oklikou jednotlivé E, rostliny nebo ploděny. To by vedlo k právní nejistotě. E, tyto patenty by potom byly e, napadány u různých soudů a odvolací řízení a podobně. Pokud se týče hranice mezi ochranou rozmanitosti rostlin a patentovatelnosti, Eh, tak eh, de facto ta nepatentovatelnost eh, odrůd rostlin už ehm, je hm, tedy postavena velice úzkým způsobem. To znamená, z patentovatelnosti jsou vyloučeny všechny odrůdy Ovšem jsou zde problémy eh, kolem biotechnologických eh, vynálezů, což také souvisí eh, s odrůdou rostliny, ale netýká se to vlastní odrůdy, čili v tom případě by patent mohl být poskytnut. Mrs. Frölinger, have you finished? Tak to je, to je všechno od vás, paní Frölinger. Ano, ano, jistě. V tom případě vám mnohokrát děkuji. Děkuji oběma hostům, pan Žánu Gělovi a paní Margaret Frühlingerové. Děkuji vám za účast. A myslím, že tady eh, nám to velice pomáhá do budoucna a teď se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu. Je pense que même n'avait pas compris. Il a dit que Kolegové, dostáváme se k bodu číslo 32 na našem programu. A je to stanovisko, eh, kde já jsem eh, zpravodajkou, týká se to geoblockingu a ráda bych nyní eh, vám předložila své stanovisko a provedu to v jazyce polském. And I would like you also to be a little bit more silent. A prosím vás, ty byste se mohli utěšit. E, opinia dotyczy rozporządzenia. Toto stanovisko se týká e, rozhodnutí, které se týká, respektive nařízení, které se týká geoblockingu. E, strategie jednotného digitálního trhu, e, k ní patří také legislativní práce v oblasti eh, řešení problému neoprávněného geoblockingu a boje proti diskriminace eh, vzhledem nebo z důvodu eh, místa bydliště, místa pracoviště a tak dále. Čili de facto hovoříme o boji proti diskriminaci s bojem proti tomu, že si nemůžeme prohlížet obsah, jestliže se nacházíme mimo svou vlast. Nařízení o geoblockingu má cíle jak pro konzumenské, tak pro biznisové. Na jedné straně spotřebitelé by měli mít širší přístup eh, k službám a produktům na společném trhu. A na druhé straně je tady závazek pro eh, eh, poskytovatele, eh, kteří mají poskytovat tedy své služby bez geodiskriminace. Jsou to velice dobré cíle, ale je třeba je také jaksi doladit, tak aby se ten původní cíl skutečně splnil. Eh, já se nyní zastavím u dvou pohledů na věc. Na jedné straně to bude eh, tedy eh, z hlediska spotřebitele. Pro spotřebitele geoblocking znamená hlavně nepřístupnost audiovizuálních obsahů, jako třeba sportovních přenosů. Předseda, místo předseda Evropské komise Andrus Ansip před Evropským parlamentem si stěžoval na to, že v Bruselu eh, se nemůže dívat na fotbal, fotbalový zápas eh, v Estonsku, což je jeho vlast. Čili zdálo by se, že eh, komise hodlá předložit odvážný návrh, tak aby se toto změnilo. Abychom, aby se tady už nestalo, že nemáme zde v Bruselu přístup k obsahu audiovizuálnímu, které by, který by měl být pro nás jinak bezúplatně eh, k dispozici. Ale zdá se, že eh, tento geoblocking pravděpodobně zůstane, poněvadž ani aktuální eh, návrh k, úpravě geoblockingu a reforma autorských práv a audiovizuálního obsahu Ehm, to prostě není řešeno v návrhu komise. Evropská komise zcela eliminovala eh, obsah audiovizuální a další obsah chráněný autorskými právy. A hovoří se tady pouze o eh, elektronických službách jiných nežli služby, jejichž hlavním eh, prvkem je eh, zajištění přístupu k dílům eh, chráněným podle duševního eh, vlastnictví. O co se tady jedná? No, není to úplně jasné. A především pro mě je naprosto neodůvodněné to, že audiovizuální služby a jiné služby, na se vztahují autorská práva, a o to vlastně jde v geoblobingu, tak, eh, že se to v tomto nařízení neřeší. V této souvislosti bych vám chtěla navrhnout, abychom eh, v našem stanovisku eh, navrhli rozšíření článku 4 o obsahy audiovizuálně ne, které se týkají her, hudby a podobně, ale navrhovala by se eh, přidat také možnosti eh, tedy k tomu softwaru, hudbě a her nebo e-knih. To je v pořádku, ale také bych chtěla, abychom se soustředili nad eh, možností vyřešení problému geoblockingu. Aby tedy působnost eh, byl eh, rozšířen také na audiovizuální obsah, který, který se týká eh, kterého se týká duševní vlastnictví v případě, že autor má možnost toto šířit nebo umožňuje toto šířit na jiných teritoriích. Protože v současné době třeba studenti, kteří studují v rámci Erasmu, nemají přístup k obsahům, které jinak by tedy užívat mohli, kdyby byly ve své vlasti. A reálně tedy jde o to, aby, bariéry, aby tyto bariéry se eh, zlikvidovaly. Chtěla bych, abyste se nad tím zamysleli. A kdybyste uznali, že v článku 4 eh, je to tedy eh, těžko se e, s tím vypořádat a já doufám, že kompromis bude. Pak tedy by bylo možné ještě e, toto dát do článku 9.2, kde by komise e, dostala zapovinnost, aby v určitém časovém horizontu to komise vyřešila. Eh, tak čekám nebo čekávám vaše komentáře. Je to skutečně eh, je to skutečně kontroverzní otázka a já si myslím, že právě ten přístup k audiovizuální obsahům, to je to, o čem je geoblogging. A teď se na to podívejme z hlediska podnikatele. Eh, takže tam jde o to, jakým Eh, čím se má řídit eh, ve smlouvách eh, s klienty. Má to být právo země, ve které sídlí firma, anebo právo země, kde sídlí spotřebitel. Je to otázka velmi delikátní. Nařízení Řím 1 říká, že se má uplatnit právo země spotřebitele. To ano, ale je třeba vzít úvahu také to, že eh, návrh, eh, eh, pokud se týče geoblockingu, tak geoblocking omezuje svobodu podnikání, poněvadž je tady závazek nediskriminovat zahraniční odběratele. Jestliže tedy někdo Eh, působí na určitém teritoriu a přijímá také eh, platby kreditními kartami eh, z určitých teritorií, tak dnes by musel přijímat platby i od těch, kteří jsou tedy z jiných teritorií. Čili je tady povinnost nediskriminovat, ale není tady povinnost zasílat zboží do zahraničí. Jestliže tedy klient například, eh, eh, zkusme se vmyslet do pozice klienta, který třeba není ve Španělsku, ale třeba eh, líbí se mu nějaká populární španělská značka, nechci tady dělat reklamu, takže dejme tomu, na Eh, španělských webových stránkách je možné toto zboží koupit eh, výrazně levněji než na mimo španělský, než obchodech mimo Španělsko. Takže já, já jsem třeba v Polsku, nemám jenom polskou kreditní kartu, chci ušetřit, tak bych eh, prostě šla a chtěla by si to koupit na španělský webový stránka. Teď nemohu, ale do budoucna bych to měla moci tak to udělat, poněvadž je na mě, je kde si chci co koupit. Čili je rozhodnutím klienta. Zda chce podstoupit eh, případné potíže s reklamací nebo s výměnou zboží později ve Španělsku a nebo ve své zemi. Tedy eh, byla bych ráda, kdybyste se eh, nad tím zamysleli. Eh, musíme tedy přikázat klientovi, aby prostě se musel zabývat španělským právem, anebo prostě si může vybrat. Protože de facto nakupovat může, ale s tím jsou znalosti španělského práva, je to jinak, to nemusí být dáno. Eh, chtěla bych říct ještě jednu věc. Jestliže chceme eh, zrušit geoblocking, tak eh, de facto poskytovatele či prodejci by de facto měli se de facto potřebují se vyznat v právu všech států, kde sídlí jejich spotřebitelé. Eh, takže jak to zařídit? Chceme-li, aby tento podnikatel mohl prodávat eh, nejenom ve své zemi, ale ve, prakticky ve všech teritoriích a přitom nediskriminovat zahraniční klienty. Eh, myslím, že ten návrh nařízení musí být dobrý v tom, aby podnikatel měl právní jistotu a zároveň e, potřebujeme chránit spotřebitele. Je to tedy šalamounský úkol a doufám, že se nám to podaří. E, také se zamysleme nad tím, že v praxi rozdíly e, mezi potřebitelským právem jednotlivých zemí jsou až tak veliké, Eh, ano, je tady asi různě dlouhá záruční doba, eh, různě dlouhý termín, do kterého lze provádět reklamace. Čili tady na tom bychom se mohli zkusit nějakým způsobem zhodnout. Samozřejmě existují země, eh, kde spotřebitel je chráněn více a země, kde je chráněn méně. Přesto tedy tady máme společný trh a kde my chceme dále odbourávat bariéry. Pokud se týče práva, ale chceme mít také jednodušší a srozumitelnější eh, pravidla eh, pro obchodování a také pro ochranu spotřebitelů. Takže já nyní velice eh, se těším na vaše návrhy, zejména pokud se týče vlastní působnosti tohoto nařízení, protože bez eh, zohlednění audiovizuální služeb, jak jsem dříve říkala, e-knihy, programy, počítačové hry, tak eh, jenom to, eh, aby se mohlo po internetu nakupovat eh, v jiných zemích, tak to je, to je po mně málo. Eh, podle mě geoblocking znamená také to, že tedy jeho odstraní to, že nebudeme mít bariér v přístupu k obsahu audiovizuálnímu. Takže to je všechno ode mě a zahajuji debatu. Do you have any Nějaké připomínky, otázky? Paní Delvou. Merci, madame. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě, že vám děkuji i e, za vaši úvodní prezentaci a doufám, že tento návrh, který e, mají proti neospravedlněnému geoblokování a další e, neopodstatněné diskriminaci založené na národnosti, státní příslušnosti a tak dále. K tomu se nemohu než připojit a podpořit to ale chci tu eh, být dnes jako mluvčí těch malých, těch nejmenších podniků a zemí. Mám s tím dva problémy, dva problémy, na které chci poukázat. Jednak eh, pokud jde o malé podniky. Nařízení předpokládá závazek prodávat eh, všem občanům v Evropské unii. Jistě, chápu, o co vám jde. To je velice dobře. Ale pokud eh, firma, která prodává jinde než v zemi, kde je usazena, no tak samozřejmě musí respektovat zákony té eh, země, toho státu, v níž prodává. Čili to zavazuje ten malý či střední podnik znát 28 legislativních systémů. Já chápu, že pro velké nadnárodní firmy to není žádný problém mají eh, prostě právní oddělení, tam spousta právníků, jsou schopni řešit celé procesy, ale některé malé firmy také by rády prodávaly za hranicemi, jenže říkají, pokud si budu muset platit advokáty eh, pro 28 různých členských států, tak to pro mě vůbec nemá smysl. Takže potřeba se zamyslet nad tím, jak usnadnit život malých a středních podniků, pokud chceme skutečně podpořit přeshraniční obchod. Zdá se mi, že tady eh, hranice spíš konsolidujeme, než abychom je rušili. A další eh, záležitost se týká malých eh, členských zemí. Vím, o, č- o čem mluvím, protože jsem z Lucemburska. A Lucemburčané samozřejmě, že si chtějí kupovat a to eh, online i v sousedních zemích. No a eh, na první pohled to vypadá všechno skvěle, protože ten, kdo ji má prodávat, má povinnost prodávat, nikoli však povinnost dodávat. Takže když bydlím v Lucembursku a zaplatím si službu v Německu, tak si musím vymyslet nějakou adresu v Německu nebo ve Francii, aby mi to bylo doručeno. Povinnost prodat není asociována s povinností dodat. To je trochu dost zvláštní. A tím opět posilujeme hranice. A velmi hluboce mi to vadí. Takže doufám, že společně najdeme řešení. Ráda bych eh, řekla, že je to problém, který se týká malých zemí, ale ono se to také týká přezraničních regionů velkých zemí. Bylo by asi dobré, kdyby i těmto lidem um, kapitál naslouchal. Děkuji, paní Delvo. Pan Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já tady dnes hovořím za pana Guagu, který je stínovým zpravodajem za EPP k zeměpisnému blokování. Pan stínový zpravodaj vítá tento návrh. Myslí se, že bude užitečný jak pro uživatele, tak pro podniky, aby mohli lépe těžit z jednotného digitálního trhu a pomůže spotřebitelům mít přístup, v tom, aby mohli mít přístup na jednotný trh bez ohledu na jejich národnost a na místo, kde se nacházejí. Věří tomu, že tímto návrhem vyřešíme problém neopodstatněného zeměpisného blokování a také případného cenové, cenové diskriminace. Pan stínový zpravodaj si myslí, že by se tento návrh dal ještě dále vylepšit. Říká, že ustanovení tohoto návrhu by měla být naprosto jasná, jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Myslí se, že by měla existovat větší právní jistota ohledně použitelnosti eh, vnitrostátního eh, smluvního práva v případě prodeje, jasné záruky pro spotřebitele. A ve výboru jury se musíme zabývat nalezením nějakého chytrého řešení, které zároveň tedy neoslabí nařízení Řím 1. Také tady hovoří o působnosti tohoto nařízení a výjimkách z působnosti, zvlášť pokud jde o vyloučení od odvětví dopravy. Pan Stínový zpravodaj se omlouvá za to, že nemohl přijít na dnešní rozpravu, ale zdůrazňuje, že je připraven spolupracovat s paní zpravodajkou, se stínovými zpravodaji a s ostatními kolegy v našem výboru, abychom našli co nejlepší řešení. Děkuji vám. Jako zpravodajka k tomuto stanovisku bych chtěla jenom stručně zhrnout naši úvodní debatu. Já také eh, se přikláním k návrhu paní Delvo, sice, že nákup online bez možnosti, eh, bez možnosti tedy eh, jak si to doručení zboží, čili já myslím, že to je celkem Eh, dobrý návrh eh, na půl cestě, tam eh, tedy s těmi kurivními službami. Já si myslím, že my se pokoušíme o ambiciozní řešení, které dokáže uspokojit zejména naše občany. Prostě toto budou to usnadnění, které pro ně bude dostupné. Ale myslím, že ještě se chci vzít slovo pan Negresku. Máte slovo. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Rád jsem si vyslechl eh, tyto vstupy a vaše představení této zprávy. Také podporuji myšlenku rozšíření působnosti na jiné služby, jako třeba hry, hudba a tak dále. Myslím si, že pokud jednou už odblokujeme přístup na uh, trh služeb, tak bychom měli hovořit o všech službách poskytovaných na internetu online. Myslím si, že by to mohl být dobrý nápad. Zároveň ale musíme najít takový způsob, abychom stále ještě dodržovali a chránili autorská práva v celé Evropě. A to tak, aby lidé, jejichž výroky se distribuují po celé Evropě, skutečně dostali své peníze. Tady mám na mysli třeba umělce, jejichž díla budou distribuována po celé Evropě. Musíme zajistit, že skutečně dostanou svoji odměnu, že jim bude zaplaceno za jejich eh, dílo, které bude tímto způsobem distribuováno. Já jsem se chtěl vyjádřit, protože jsem chtěl ilustrovat několik případů této diskriminace, abych vás podpořil, protože si myslím, že musíme hovořit konkrétně. Já mám několik příkladů konkrétních způsobů, jakými tedy zeměpisné blokování eh, vlastně působí diskriminačně. Za prvé, eh, Služby video obsahu. Máme už služby, které takovéto služby poskytují v celé Evropě. Tady většinou hovořím o velkých firmách, například Netflix nebo HBO. V současné době takovéto velké podniky eh, jsou k dispozici v celé všech členských státech EU, protože mají spoustu právníků, kteři, kteří pro ně pracují, jsou schopni poskytovat své služby všude. Co ale dělají? Eh, ve všech, v různých členských státech si účtují poplatky, ale za ten poplatek není objem dodané služby stejný. Třeba v, Rum, v Rumunsku platíte 25 uh, eh, eur měsíčně za omezený obsah v porovnání třeba se fra- s francouzem, který také platí 25 eur měsíčně, ale dostane za ně více. To je tedy klasický konkrétní příklad diskriminace. Dále, Zase tedy uvedu konkrétní jména, Kanál Plus, Eurosport a tak dále, sportovní televizní programy. Zase platíte za službu, za obsah, můžete sledovat některé sportovní události, ale už nemůžete sledovat jiné, jiný obsah. Například, když hovoříme o distribuci třeba ligy mistrů, to je konkrétní příklad. Platíte za službu, ale když potom se vysílá nějaký konkrétní obsah, tak na něj nemáte přístup, i když platíte naprosto eh, poctivě za tu možnost se dívat na tuto sportovní stanici. To jsou dva konkrétní příklady diskriminace, ke které dochází v dnešní době vzhledem, eh, kvůli zeměpisnému blokování. Všechny tyto příklady diskriminace mají dopad na to, o čem už tady také bylo e, zmíněno totiž na malé a střední podniky v Evropě, protože malé a střední podniky nejsou schopni konkurovat velkým hráčům, protože nemají peníze na to, aby získali přístup do všech členských států jednotlivě. To znamená, že trh kontrolují velcí hráči, kontrolují také obsah a mohou také v některých konkrétních eh, státech některým eh, příjemcům nebo uživatelům eh, poskytovat omezený přístup. Někdy také zapomínáme na to, že Evropané cestují z jedné země do druhé a potřebují nebo chtějí udržovat blízký kontakt se svou vlastní domovskou zemí. Ale vzhledem ke všem těmto omezením někteří s tím mají problémy. Nemohou ten kontakt zachovávat, nemohou se dívat na stejnou televizní stanici jako lidé doma, nemají přístup ke stejným typům služeb. A o tom chci také hovořit, protože někteří lidé, kteří jsou proti myšlence vymícení této diskriminace, říkají, že podporují svoji domovskou zemi a tak dále, ale musíme se na to také podívat z hlediska osob, které pocházejí z, jejich vlastní země, leží jinde v Evropě a chtějí udržovat přitom kontakt se svojí vlastní domovskou zemí. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše připomínky. A pan Lebleton také si přeje se vyjádřit, prosím. Oui, merci. Ano, já vám děkuji, paní předsedkyně. Takže já v tomto, eh, co to bylo řečeno, protože se mi zdá, že všichni jsou pro zrušení geoblockingu, tak já se budu asi trošku možná odchylovat, odlišovat. Já tomu trošku nedověřuji. Já to vnímám tak, že členské státy chtějí zachovat geoblocking, eh, aby si udrželi určitou specifičnost, aby, chtěli, eh, aby uchránili určité národní služby. A jedna věc mi hodně vadí. Vy pořád prosazuje ten, ten argument, se oháníte malými a středními podniky, které nemají prostředky, nemohou vymoci právo, nemohou znát 28 eh, právních systémů. E, ale když se podíváme na ty velké firmy a hru, kterou hrají, právě ty budou mít největší prospěch se zružení geoblockingu. Silná lobby. A ta jsou tady v pozadí, ta jsou tady ve hře. Nejde vůbec o malé a střední podniky, e, které tu citujete. Netflix, Eurosport, to nejsou žádné malé a střední podniky, to jsou e, ti lobbysté, takže nejsem vůbec přesvědčen, užitečností eh, odbourávání zeměpisného blokování ve jménu malých a středních podniků. To mě vůbec, ale vůbec nepřesvědčuje. Ano, já věřím, že se nám podaří vás v budoucnosti přesvědčit. Najdeme nějaké dobré příklady malých a středních podniků. A určitě, určitě půjdeme dál. No, jestli hovoříte francouzsky, tak to už je část úspěchu. Ano, budu pokračovat francouzsky. Požádám pana Axa Fose, aby eh, vedl jednání a <laughs> já vás opustím. So. Takže. Tak půjdeme dále. Postoupíme k bodu číslo 31, kde jde o eh, používáním směrnice 2004-35 Evropského parlamentu eh, z 21. dubna 2004 a jde o, o ekologickou zodpovědnost za životní prostředí. Jde o výměnu názoru s komisí a já bych eh, rád, aby komise eh, nás úvodněm stručně eh, uvedla do problematiky a provede toto pan Hans Lopata. <laughs> Thanks, and, but you have now the floor and thank you very much. Máte tady slovo a děkuji vám. Thank you. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem tu společně s kolegou Hansem Lopatou, abych odprezentoval zprávu komise a také zhodnocení eh, tedy a přepracování této směrnice a naznačit na, tedy aktivity, které plánujeme do, eh, na období dalšího roku až do roku 2020. Dovolte, abych začala samotnou zprávou. Hodnocení eh, této směrnice o odpovědnosti za životní prostředí vlastně bylo vyvoláno dvěma postupy. Za prvé článek 18 samotná směrnice odpovědnosti za životní prostředí, která předpokládá to, že komise vypracuje zprávu o zkušenostech, které jsme načerpali při jejím uplatňování. A druhý požadavek byl ten takzvaný program REFIT Evropské komise, kde komise se zavázala k tomu, že přehodnotí legislativu a zhodnotí, zda tady odpovídá stále ještě svému účelu zda je stále ještě relevantní, dostatečně účinná, efektivní a jestli přináší nějakou evropskou přidanou hodnotu. To byly tedy dva hlavní důvody, proč jsme se pustili do tohoto hodnocení. Hlavní zdroje, z nich jsme čerpali při tomto přehodnocení, byly zprávy které členské státy musí poskytnout komisi. Jsou to tedy zprávy o uplatňování směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. To jsou zprávy z roku 2013. A z vlastní iniciativy komise také zadala řadu konzultativních studií v, roce, v letech 2012 až 2014, které potom tady jsme si nechávali zpracovat, jak bylo potřeba. Komise také vzala v úvahu závěry předchozí zprávy, která se týkala uplatňování eh, této směrnice z roku 2010. A zároveň máme tedy neustálou zpětnou vazbu ze zasedání z vládných, eh, vládních odborníků, eh, zástupců vlád členských států v rámci tedy výboru pro tuto směrnici o odpovědnosti za životní prostředí a vstupy také od ostatních aktérů. Jak jsem říkal, klíčovou otázkou bylo to, zda tato směrnice 2004 lomeno 35 o odpovědnosti za životní prostředí i nadále odpovídá svému účelu, pokud jde tedy o eh, prevenci, předcházení a eh, tedy nápravou škod na životním prostředí a jestli tedy dosahuje těch kýžených výsledků. Dovolte, abych přišel rovnou ke klíčovým zjištěním. A tady by bylo asi nejlepší citovat přímo ze samotné zprávy, kde se říká, že celkové zjištění eh, na základě podaných informací, poskytnutých informací a dat potvrzuje závěr předchozí zprávy z října 2010, že tady existují zásadní rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Takže přes eh, úsilí, které zatím vyvinula komise a eh, skupiny aktérů, aby tady bylo vytvořeno eh, lepší, aby byly vytvořené lepší, rovnější podmínky prostřednictvím nelegislativních opatření, tak nejenom transpozice této rámcové směrnice, ale také její uplatňování. Stále ještě se tedy eh, uplatňuje rozdílně, do velké míry rozdílně. A z tohoto důvodu eh, tato rozdrobená situace byla tedy diskutována a v celé řadě různých dalších implementačních a hodnoticích studií. Jak vidíte, tak hlavním zjištěním tady bylo to, že tady máme stále ještě takovou eh, velice rozdílnou situaci. Mm, takže co byly ty hlavní, hlavní eh, aspekty této směrnice. Za prvé, jedním z hlavních eh, aspektů a důvodů bylo to, že existuje eh, původní vnitrostátní legislativa eh, v člen, některých členských státech v oblasti odpovědnosti za životní prostředí. A, a druhým, druhým hlavním důvodem bylo to, že je, vysoká, ta, je vysoký práh významnosti, pokud je o posuzování vůbec poškození životního prostředí. Eh, v některých členských státech existují rejstříky případů poškození životního prostředí, v některých ne. A dále eh, eh, zúčastněné strany mají v různých členských státech různě jaksi svobodný, svobodnou možnost se vyjadřovat k takovýmto případům. A v případě, že Eh, subjekt, který je zodpovědný za poškození, potom tady příslušné orgány mají povinnost jednat. No a samozřejmě eh, také v různých členských státech existuje různé povědomí vůbec o eh, odpovědnosti za poškození životního prostředí, jak na straně veřejnosti v členských státech, tak na straně jednotlivých hospodářských subjektů. Takže vidíme, že tady, tady zcela, právě vzhledem k těmto důvodům o tom eh, existuje velice rozdílná situace v různých členských státech. Jaká byla reakce komise na tato zjištění? A jaký je tedy výhled, eh, pokud o uplatňování této směrnice v nadcházejících letech do roku 2020? Za prvé, sestavili jsme eh, víceletý pracovní plán v rámci ELD eh, e na léta 2017 až 2020, který vychází ze závěru a doporučení zprávy o směrnici eh, o odpovědnosti za životní prostředí. To znamená, bude to víceletý pracovní nebo akční plán, eh, který se týká komise a členských států. Pracovní plán nebo akční plán bude pravděpodobně schválen na nadcházejícím eh, zasedání eh, odborníků ze členských států v únoru 2017 a implementace eh, provádění tohoto plánu v letech 2017 až 2020 bude podporovat ještě externí technická pomoc. jaké budou hlavní priority, hlavní oblasti, kterých se týká tento víceletý pracovní plán v nadcházejících letech. Za prvé, je potřeba vytvořit, eh, vylepšit tedy eh, důkazovou základnu pro hodnocení eh, této směrnice. To znamená, že chceme vytvořit lepší rámec pro hodnocení, který bude ještě dále rozvíjen v nadcházejícím roce, bude tedy potom dále testován a implementován od roku 2018. Chtěli bychom se zaměřit také na další vývoj podpůrných nástrojů a opatření, abychom eh, dosáhli homogenějšího provádění této směrnice. A to znamená opatření, Eh, například v oblasti společného porozumění a pochopení klíčových eh, pojmů a konceptů. To znamená, že chceme stabilizovat výklad a porozumění těchto hlavních konceptů. Chceme eh, potom dále provádět a dále budovat kapacity v jednotlivých členských státech. V minulosti například jsme členským státům poskytli školicí moduly k ELD a tyto školicí moduly tedy budeme rozšiřovat a prohlubovat i do budoucna. Další bod je zajištění toho, aby existovala dostatečná dostupnost a byla poptávka po finančním zabezpečení pro pokrytí těch, této odpovědnosti za životní prostředí, eh, životní prostředí, protože samozřejmě ta odpovědnost může fungovat pouze v případě, že bude dostatečné finanční krytí. Chceme tady se vyhnout situací, kdyby existovala nějaká odpovědnost za konkrétní poškození, ale nebylo, nebylo by k dispozici dostatečné finanční krytí. Chceme tady eh, posílit eh, dostupnost finančních zdrojů a poptávku po nich ve všech členských státech. Dále, vzhledem k tomu, že se jedná o akční plán komise a členských států, samozřejmě tady je také celá řada doporučení, která směřují na členské státy. Dovolte, abych tady uvedl stručně, rychle eh, přehled těchto doporučení. Za prvé, chtěli bychom, aby členské státy nadále podporovaly uplatňování této směrnice, aby eh, podporovali proaktivní iniciativy. Tady máme celou řadu už osvědčených postupů a dobrých příkladů, jako například pokyny, školení, elektronické nástroje pro analýzu rizik a máme také modely pro finanční zajištění. To znamená, že existuje celá řada osvědčených postupů v různých členských státech. Samozřejmě jsou ale v různých státech na různé úrovni. Chceme stimulovat a podporovat výměnu správních eh, postupů a osvědčených praxí a také chceme podporovat budování kapacit ve všech členských státech. Společně v duchu spolupráce bychom se chtěli podívat na výklad klíčových ustanovení této směrnice, především pokud jde o eh, ten práh významného poškození. Protože to významné poškození, zásadní poškození životního prostředí, to se vykládá velmi různě. A proto je tady třeba nejdříve konsolidovat, upevnit výklad tohoto pojmu. Abychom samozřejmě mohli eh, tuto směrnici uplatňovat smysluplně, budeme potřebovat lepší eh, znalostní základnu, lepší informace. Chtěli bychom tedy, aby eh, členské státy systematicky eh, zaznamenávaly údaje o incidentech, které spadají pod tuto směrnici a aby zveřejňovaly na vnitrostátní i evropské úrovni rejstříky které spadají pod směrnici o odpovědnosti za životní prostředí, nejenom v zájmu toho, abychom měli více dat k dispozici, ale aby také existovala větší průhlednost. Samozřejmě dále chceme mít k dispozici data pro každý členský stát, podle kterých budeme schopni posoudit vůbec úroveň uplatňování této směrnice, míru uplatňování této směrnice a posoudit to, zda je tedy efektivní, účinné a zda jak se odpovídá celkovému zacílení na úrovni EU. Tolik tady stručný přehled. Doufám, že jsem se vešel tady eh, do svého vyhrazeného času. Děkuji vám mnohokrát. you very much. Um... Děkuji za tento přehled. A nyní bych rád vyzval Laura Ferraru, aby si vzala slovo a spravila Eh, nás o implementační zprávě. Děkuji, děkuji Evropské komisi za úvodní prezentaci této zprávy. Takže úvodní výměna názoru o této implementační zprávě. Měli jsme tu hodně prověrek a aktualizací. Několik z nich od komise. A když se podíváme na tu situaci, tak z hlediska rozsahu působnosti a účinnosti té směrnice, z hlediska stanovení eh, a dosažení těch eh, cílů tak směrnice je, eh, obsahuje proces, který je poněkud fragmentární, tam hodně případů neschody, kterou, která již byla eh, odsouzena. Rámcová směrnice nemůže samozřejmě zaručit homo, úplnou homogenost příklady z hlediska poškození životního prostředí. Je několik států, Maďarsko a Polsko, kde může být 87 eh, procent eh, všech poškození, všech škod. Takže ten proces je dosti nevyrovnaný. Je tu poměrně doznačná nerovnováha, eh, pokud je o množství případů. A je to částečně v důsledku Ehm, vnitrostátního práva, možná je to také v důsledku počtu prováděných kontrol, nebo to souvisí s některými důvody v rámci zemí, jinými důvody. Specificky, pokud jde o ten práh eh, relevantnosti pro poškození, může hrát také svou roli to, jak evropská legislativa je, jak dobře je provázána s um, národní legislativou. A všeobecně řečeno, tak údaje od členských států o poškození jsou uh, dost nejednoznačné, dost fragmentární. V podstatě a to jak z vědeckého hlediska, tak z hlediska statistického. A co potřebujeme? Potřebujeme, aby využili té velké příležitosti pro Evropský parlament posunout komisi tak, aby um, učinili změny nebo přistoupili ke krokům tam, kde je to nejdůležitější, to znamená rozsah škody, role národních eh, orgánů při prevenci poškození, vytvoření národního rejstříku profesních, eh, profesionálních eh, provozovatelů, tak abychom usnadnili práci dozorčím orgánům, aby bylo možné monitorovat, zajistit prevenci a aby také byl vytvořen fond, který bude mít určitou preventivní roli. Musíme získat finance, fondy a financovat, investovat do preventivní činnosti. Jinak stěží eh, bude směrnice efektivní. musíme přihlížet k tomu Prahu významnosti, musíme přihlédnout k výčtu výjimek. A je tu pochopitelně i několik otázek, které by stálo za to nyní položit, když už tu máme komisi. V té druhé zprávě 2007 až 13 eh, je poměrně menší počet eh, incidentů v Itálii, ale nevím na základě čeho říkáte, že těch potenciálních je tisíc, a zhruba tisíc, o tisíc víc, je to jenom nějaká, eh, nějaký předpoklad, nebo na začátku z čeho vychází tato prognóza? Bylo by možné to rozšířit, zahrnout do toho ještě další aspekty, například znečišťování ovzduší a další oblasti mezinárodního práva, aby vyplynuly ty korelace s, jak s domácím právem, tak s mezinárodním právem. Takže rozšíření rozsahu působnosti té směrnice. stávající situace, kdy jsou data poněkud fragmentární z různých členských států, si můžeme položit otázku, zda by bylo eh, možné zlepšit tuto situaci, zlepšit informovanost prostřednictvím nějakého systému. Slyšeli jsme o sdílení o nejlepších postupů. abychom měli více informací o tom, co se eh, děje a jaké jsou ty osvědčené postupy členských států. To, je určitě, to by určitě bylo žádoucí. Zpráva eh, z roku 2016 říká, že eh, také vzniklo několik případů nedostatku schody v několika zemích. Odkud se tyto případy vzaly? Existují přetrvávající problémy při plnění podmínek směrnice ze strany některých členských států? Čili tohle jsou základní body, které jsem chtěla eh, nadnést. Myslím si, že to bude důležitá, eh, důležitá složka té naší práce. Doufám, že z toho vzejde konstruktivní výsledek, vzhledem k tomu, jaký to má význam. Musíme se o tom pochopitelně dál bavit. Nebylo by eh, dobré také využít expertní slyšení, případně i zjišťovací návštěvy a mise. Vytvořit také technický tým. To by mohly být jednotlivé nástroje, které nám eh, pomohou v naší práci. Děkuji. Děkuji a e, děkuji vám, paní Ferrara, za vaši zprávu a za tento přehled, za tento úvod. A předtím, než dáme slovo panu Javorovi, tak nejprve se chci obrátit na stínové zpravodaje, zda se k tomu chtějí e, také vyjádřit. Zatím nikdo. Takže v neposlední řadě pan Javor, náš zpravodaj za výbor Envy, se dnes rovněž dostavil a je tu s námi. A já vás nyní tedy vybídnu k krátkému projevu k této otázce. Děkuji vám a děkuji za příležitost podělit se o e, některé myšlenky e, k revizi této směrnici o e, zodpovědnosti životního prostředí ze zprávy komise je poměrně jasné, že máme určité zásadní potíže týkající se eh, naplňování a posuzování této směrnice, tedy té transpozice také do toho patří. Eh, čili implementace, transpozice a vynucování. Vzniká situace, kdy firmy nemají stejné podmínky. Firmy, ekonomičtí aktéři v jednotlivých členských zemích a to samozřejmě jde proti duchu evropského trhu. Já plně souhlasím eh, se závěry komise, že eh, je nutné zavést účinná opatření na zlepšení vynucování a implementace směrnice. Domnívám se také, že v směrnici samotné je několik nedostatků, které poskytují prostor pro její zlepšení. A chtěl bych eh, změnit několik možností, jak tuto směrnici zlepšit. Mohla by se rozšířit působnost směrnice tím, že by se vyjasnila definice ekologické škody. A také eh, by se mohly eh, zrušit výjimky, eh, které příliš komplikují celkový obraz. Za druhé, je třeba, aby eh, zde byla zodpovědnost za všechny typy ekologických škod, včetně poškození biodiverzity, protože momentálně je stále možné se eh, vyhnout eh, těm některým druhům zodpovědnosti. Za druhé by to chtělo posílit kapacitu EU a členských zemí Eh, a dát větší prostor ekologickým kontrolním orgánům. A čtvrtá věc, a možná ta nejkomplexnější a nejtěžší, je eh, vhodná konstrukce finančního eh, zajištění, včetně ekologických pojistek, mm, ovšem takových, aby byly harmonizované napříč všemi členskými zeměmi. Také e, prostě, aby zde bylo možné e, stanovovat e, v praxi finanční odpovědnost. Dále Evropská unie má už svůj fond pro zajišťování v případě eh, velkých přírodních katastrof. A já bych tedy navrhl, abychom se měli eh, jakýsi nástroj na společnou úhradu eh, škod za, v důsledku tedy velkých událostí. Zatím se tedy pracuje na základě principu Eh, vyníka znečištění. Čili eh, já bych spíše tady byl proto, abychom měli povinné eh, ekopojištění a nástroj na sdílení tedy těch nákladů environmentálních škod. V podstatě systém, který by nám pomohl Eh, naplňovat ten princip, eh, že platí ten, kdo způsobil. My ve výboru Envy budeme nadále v tomto duchu pokračovat v debatě a také ve výboru Envy, ve výboru Jury se budeme snažit o eh, europeizaci této problematiky. A opět tedy aby za to nemohli, eh, neručili daňoví poplatníci a státní rozpočty, ale skutečně ti, kteří škody způsobili. Ano, děkuji. Eh, já bych se chtěl omluvit našim hostům. Eh, my jsme trošku spoždění, ale přece jen bychom potřebovali několik málo minut navíc od pana kolegy a také. Eh, se omlouvám panu Krizogonosovi eh, s tím, že budeme muset chvíličku odsunout začátek workshopu, ale zajímalo mě, jestli komise eh, a zpravodaj by si mohli vyjasnit tyto nezodpovězené otázky bilaterálně nebo, nebo písemně, nebo tak nějak. Bez mikrofonu. Yeah, if this is possible, yeah. Yeah. Yeah. Uh, yes, I'm sorry. Uh, if we... Omlouvám se, eh, pokud eh, jsme v časové tísni, eh, mohli bychom to skutečně vyřešit e-mailem. To není problém, děkuji. Já vám tedy děkuji za porozumění, říká pan předseda. Myslím si, že to bude asi ten nejlepší přístup. A teď ještě poslední příspěvek. Jen rychle, protože čas tlačí. Tato eh, směrnice je velice důležitým textem, protože jenom jde o ehm, v podstatě ehm, kompenzaci environmentálních škod a je jasné, že někdo, kdo zodpovídá za eh, škodu, tak eh, musí ehm, být zodpovědný na základě principu znečišťovatel platí. Je nutno konstatovat, že ta bilance je zatím poněkud negativní, zklamávající. Je tu stále pro, hodně problémů, které přetrvávají bez ohledu na tu uh, směrnici. Někdy ty stropy um, jsou nastaveny um, nevhodným způsobem, příliš vysoko, pouze čtyři členské státy transponovaly v, um, ve stanovené lhůtě, čili je tu i určitá rezistence a bohužel mám pocit, že spolu s odvedli eh, skvělou práci. Málo kdy jsem slyšel tolik eh, návrhů eh, zajímavého charakteru. To je dobré samozřejmě navrhnout určité způsoby zlepšení této nešťastné situace. Něco řekneme písemně, ale některé členské státy, včetně Francie, čtu jedné zprávy, že některé země, včetně mé, vyloučily z rozsahu působnosti Ehm, některé ehm, provozy eh, zpracování, čištění ehm, vod a odpadů, odpadních vod a odpadů. Já s tím mám dost velký problém, přijde mi to dost závažné selhání. Děkuji za poslední příspěvek. A tím eh, máme eh, vlastně konec dnešního programu schůze a já přeji mnoho úspěchu a zábavy nadcházejícímu workshopu a ještě jednou se omlouvám za spoždění. So, dear speakers, dear... Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení řečníci, vážení účastníci, je mi velkým potěšením, že vás mohu přemítat na tomto semináři, který se týká uplatňování směrnice o um, mediaci. Mediace může být nákladově efektivním, rychlým, mimosoudním řešením pro spory v občanskoprávních a komerčních věcech tak aby bylo vyhověno jednotlivým stranám. Tato směrnice byla prvním opatřením, eh, které mělo za úkol podporovat mediaci v eh, občanskoprávních a trestněprávních věcech, ale poté bylo tady na úrovni EU provedeno eh, hodnocení, včetně tedy směrnice 2013 11 o alternativním řešení sporů a také nařízení 524 z roku 2013 o online řešení sporů. Ještě než dám slovo našemu dnešnímu prvnímu řečníkovi, tak bych také chtěl velice vřele přivítat zástupce eh, z společenství nebo asociace právních společností a notářů z Evropské unie, kteří samozřejmě mají veliký zájem o naše práci v tomto, smyslu, v tomto směru. A teď bych chtěl dát slovo panu doktorovi eh, Georgu Hargechovi z Generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské komise, aby odprezentoval hlavní aspekty zprávy komise k směrnice, směrnici o mediaci. Máte prosím 15 minut na svoji prezentaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že jste přizvali komisi, aby tady odprezentovala svoji zprávu. Já se pokusím být stručně a zaměřit se na hlavní aspekty. Předpokládám, že většina z vás si tuto zprávu o uplatňování směrnice již přečetla. Jaké byly zdroje informací pro naši zprávu? Chtěl bych zmínit tři hlavní. Měli jsme vypracovanou studii o e, provádění této směrnice 2013, tady v roce 2013, potom byla aktualizace ještě v roce 2016, dále proběhly jednodenní diskuse, rozprava v rámci Evropské justiční sítě pro občanskoprávní věci, kde jsme hovořili o zkušenostech z jednotlivých členských státech, o zkušenostech s uplatňováním této směrnice a poté proběhla konzultace, konzultace na konci loňského roku, eh, kde jsme se ptali eh, tedy široké veřejnosti, žádali jsme širokou veřejnost a všechny za, eh, zainteresované eh, strany o případné připomínky k uplatňování této směrnice. Zpráva komise obecně dochází k závěru, že celkově tato směrnice přidala nebo poskytla přidanou evropskou hodnotu tím, že eh, jak se zvedla po, nebo přinesla povědomí, lepší informovanost zákonodárců jednotlivých aktérů členských států, státech o tomto způsobu řešení. Mělo to dopad také na legislativu v některých členských státech, ale ten eh, dopad byl eh, různý, samozřejmě v závislosti na tom, jak rozvinuté byly předtím systémy mediace. V 15 členských státech už byl eh, komplexní systém mediace rozvinutý před touto směrnicí, tam tedy samozřejmě došlo potom jenom k omezeným člen, změnám. V, v devíti členských státech byla jenom roztříštěná pravidla pro mediaci akci eh, a soukrom, soukromý sektor byl tedy spolehal na vlastní pravidla a v těchto členských státech transpozice této směrnice vedla k zásadním změnám ve stávající legislativě a ve čtyřech členských státech poprvé tímto způsobem převzali systém mediace a samozřejmě v těchto členských státech došlo k nejzásadnějšímu dopadu na oblast mediace. Zpráva také dochází k závěru, že Eh, došlo k určitým obtížím, pokud jde o fungování vnitrostátních, praktické fungování vnitrostátních eh, mediačních systémů. Ty se především týkají hm, jaksi nedostatečně vyvinuté kultury mediace v členských státech, eh, nedostatečných znalostech ohledně toho, jak se vypořádat s přeshraničními případy a fungování mechanismů pro kontoru, kontrolu kvality pro mediátory. To je tedy takový, takové obecné hodnocení a potom se ta zpráva zaměřuje na konkrétní aspekty, konkrétní články směrnice. A já bych se chtěl zaměřit na eh, několik vybraných aspektů, které podle mého názoru jsou nejdůležitější a které pravděpodobně na které se pravděpodobně zaměří další diskuze v rámci našeho semináře. První téma je působnost směrnice. Většina členských států směrnici implementovala také pro interní případy, aniž by to bylo potřebné. Pouze tři členské státy omezily transpozici čistě na přeshraniční případy. To je samozřejmě eh, do, účinek nebo efekt, který komise vítá, protože počet vnitrostátních domácích případů jaksi je daleko vyšší než přeshraničních. Druhý aspekt, který bych chtěl zmínit, je téma standardu kvality pro mediaci. Tady, zvlášť v rámci té veřejné konzultace, se k nám eh, dostala řada pozitivních připomínek a také řada připomínek, které mířily proti vypracování nějakých evropských standardů kvality. Takže to můžeme považovat za kontroverzní téma. Nicméně reakce v rámci konzultací a také eh, připomínky v rámci jednotlivých eh, jednání nám ukázaly, že členské státy nejsou příliš ochotné eh, zavádět nějaké celoevropské standardy kvality. Takže zpráva dochází k závěru, že jedním možným eh, způsobem, jak toto řešit do budoucna, je tedy eh, poskytnout evropské financování pro vypracování takovýchto celoevropských standardů, které by samozřejmě vycházely z práce, jednotl- nebo z práce a přispění jednotlivých standardů, tedy z jednotlivých uh, aktérů. Takže přestože v zásadě by tato práce měla být tedy vycházet ze samotného trhu eh, od jednotlivých aktérů, tak je možné považovat za vhodné a potřebné toto podpořit evropskou legislativou a politikou. Dále další také poměrně kontroverzní téma a tady zase tedy reaguji na odpovědi, které jsme dostali z veřejné konzultace a v rámci rozprav s členskými státy. To druhé téma je otázka povinné mediace. Někteří aktéři docházejí k závěru, že skutečnost, že neexistuje povinné, povinná mediace, brání jejímu, její propagaci. A jiní naopak říkají, že ze své povahy Eh, aby mohla mediace řádně fungovat, musí být dobrovolná. A ztrácí atraktivitu v porovnání s, se soudními spory, pokud by byla jak se zavedena jako povinná. Eh, při zasedání se členskými státy v rámci justiční sítě se ukázalo, že členské státy se velice neochotně stavějí k nějakému zavádění změn Eh, v tom, co zatím směrnice požaduje. To znamená, že komise tady dochází k závěru, že obsah a stávající obsah článku 5 odstavce 2 směrnice, který toto ponechává na vnitrostátní legislativě, ten můžeme nadále považovat za vhodný. A komise také připomíná, že povinná mediace může mít dopad na článek 47 eh, Evropské listiny základních práv, tedy na právo na eh, řádné opravné prostředky. A další otázka, na kterou tady chci eh, zdůraznit, je to, že veřejné konzultace nám ukázaly, že Většina eh, členských států považuje za stávající dohody za dostatečné a eh, nějaké tady praktické vymáhání výsledků mediace je vzácné, takže Vzhledem k tomu, že členské strany souhlasily s výsledkem mediace, je pravděpodobné, že v praxi budou také se eh, příslušným způsobem chovat. To znamená, že dohody, které vzcházejí z mediace by měly být tedy vymahatelné a Evropská komise tedy dochází k závěru, že by mohlo být vhodné, aby jedna strana žádala o vymahatelnost, uznání vymahatelnosti těch vzniklých dohod, aniž by k tomu byl potřeba eh, jak se souhlas druhé strany. Celkové závěry ze zprávy komise jsou následující. Na základě informací, které máme k dispozici, ty už jsem tady, tady přednesl, se ukazuje, že e, uplatňování této směrnice mělo zásadní dopad na legislativu v celé řadě členských států. Byly tam stanoveny klíčové požadavky pro e, využívání mediace v přeshraničních e, sporů v oblasti občanskoprávních a komerčních případů tak nad rámec toho se využívá nyní mediace více i v rámci vnitrostátních případů v rámci EU. To znamená, že celá řada členských států vztáhla transpozici této směrnice i na vnitrostátní případy, to znamená, že tady došlo k přidané evropské hodnotě, tím, že tedy eh, zákonodárci byli lépe informováni o výhodách zavádění mediačních systémů Anebo se tedy lépe přizpůsobily stávající mediační systémy. Ty dopady se liší, samozřejmě, jak už jsem říkal dříve, v závislosti na tom, jak rozvinutý byl systém mediace na vnitrostátní úrovni ještě před touto směrnicí. A v konečných závěrech tedy říkáme, že eh, obtíže, které souvisejí s mediační, eh, eh, které, jsou, které souvisejí s fungováním mediace v jednotlivých členských státech, často souvisejí s tím, že eh, tady je nízká informovanost, nejsou kva- standardy kvality a případně tady nebyla tato tradice v členském státě přítomná. V tuto chvíli tedy Evropská komise nebude měnit stávající směrnici, ale komise i členské státy mohou a měly by přispívat k dalšímu zlepšování její, jejího fungování. Členské státy, tam, kde to bude vhodné a nezbytné, by měly vyvíjet větší úsilí na propagaci a využívání mediace prostřednictvím různých mechanismů a nástrojů, které směrnice předpokládá. Konkrétně na vnitrostátní úrovni by mělo být vyvíjeno větší úsilí k tomu, aby se zvýšil počet případů, ve kterých soud vyzve strany, aby využili mediaci pro vyřešení příslušného sporu. A Evropská komise tady eh, má tady toto eh, považuje za dobrý případ, dobrý příklad tady osvědčené praxe, především pokud jde o případy rodinných sporů, kdy tedy mediace eh, se začlení do justičního, justičních běžných postupů a je třeba, aby mediace byla fin- také finančně atraktivnější pro jednotlivé strany v porovnání s tradičním soudním sporem. A je třeba také zajistit, že eh, tady ne vždycky, nebo je třeba také se zabývat myšlenkou, že nevždy bude potřeba souhlas všech stran. Je tady také eh, program justice a jeho projekty, Dále je třeba podpořit eh, vytvoření celoevropských standardů kvality, která by vypracovali sami jednotliví aktéři. Komise nadále bude konzultovat toto vše s Evropskou justiční sítí, tak, aby se dále propagovala mediace. Například proto, abychom získali lepší databázy informací ohledně toho, jak se využívá mediace, abychom zvyšovali povědomí veřejnosti, například eh, Toto je všechno k dispozici na eh, webových stránkách eh, Evropského portálu e-justice. To je tady takový stručný přehled informací z naší zprávy a doufám, že to bude dobrý základ pro další diskusi. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji vám. Mikrofon. A nyní mi dovolte přijímat eh, pana profesora, přivítat pana Giuseppe De Palo pro alternativní řešení sporu a profesor Depalo se vyjádří ke vztahu mezi mediací a soudním řízením a um, způsoby nalezení vyrovnaného řešení. Děkuji, dobré odpoledne, všichni eh, zdravím, děkuji za možnost eh, představit tu zprávu napsanou s panem Dorsem. A ten název, který tam máme, má chybu eh, v druhém řádku. Já o tom budu, já budu hovořit o vyváženém vztahu mezi mediací a soudními řízeními. A eh, mediační směrnice z roku 2008 je eh, skutečným milníkem mediačního hnutí a ta směrnice ehm, nemělo by být tedy žádných pochyb o tom, že skutečný eh, cíl této směrnice zdaleka nebyl dosažen. Cíl směrnice bylo, aby více lidí a více podniků používalo meditaci, mediaci, aby eh, vznikl vyvážený vztah mezi nimi. Po 8,5 letech data a statistiky uvažují, že na každých 100 případů, eh, které se dostanou k soudu, je méně než jedna mediace a e, to není vyvážené. V roce 2014 e, studie Evropského parlamentu ukázala, e, nebo tedy ukazovala, že kvalita je, tedy že, že důvěrnost a vynutitelnost jsou nutné, ale nejsou dostatečné. Je nutná revize to má komise pravdu. A ten prvek, který by mohl zvýšit počet mediací, ten už také je ve té směrnici. Je to článek 5.2, který nyní vidíte v plném znění, kde eh, se umožňuje požadovat medite, mediaci, v eh, případ, aby bylo zachováno, tedy pokud je zachováno eh, veškeré právo stran. Ale až dosud třeba v Itálii aspoň 8% eh, řízení musí projít aspoň na začátku mediací. To představuje asi 200 tisíc mediací ročně, což je 20 krát více než v jiných členských státech. Před šesti lety Evropský soudní dvůr um, objasnil, jak zajistit kompatibilitu se soudními procesy. Pro, podle soudního dvora ten proces musí být nezávazný, rychlý a eh, ne, nepříliš nákladný. A eh, soudní dvůr k tomu dodal, že medice by nejenom mohla, ale měla být vyžadována k tomu, aby systémy řešení sporu byly účinnější. Rostoucí počet zemí vyžaduje alespoň určitou snahu o mediaci předtím, než začne soudní řízení. A studie zadaná eh, komisí hovoří o možnosti zavedení povinného procesu, kde mediátor posoudí, zda spor bude lépe řešitelný v kontextu mediace spíše eh, než soudního procesu. A toto doporučení bychom eh, měli, nemůžeme než podpořit, protože rozlišujeme mezi Ehm, závazkem stran setkat se s mediátorem alespoň jednou, což je legitimní, a jakýmkoliv závazkem vyřešit spor, což by byla jaksi ehm, právní jakási monstroznost. My hovoříme tady o něčem jiném. Také to doporučení doporučuje, aby vyhodnocení toho, zda mediace může pomoci vyřešit konkrétní případ, by měla být odvedena samotnými stranami a jejich mediátorem v rámci té mediace a ne v nějakým Eh, v, v rámci nějaké samostatné informační schůzky, po které možná dojde k mediaci, možná ne. Ehm, po, požadovat jakýsi screeningový filtr, to je inteligentní řešení mezi dvěma principy. Na straně jedné absolutní svoboda stran rozhodnout, zda chtějí řešit spor, a na straně druhé prokázaná nezbytnost aby existovalo nějaké mediační úsilí. A e, jestli, samozřejmě mediace může vyvolávat určitý odpor e, právníků. To k tomu došlo i v Itálii před několika lety, ale teď už tento požadavek nikdo nespochybňuje. Před dvěma měsíci e, italská, italská Eh, italský svaz právníků dokonce už eh, s tím souhlasil, vyžadoval to, dokonce eh, byl italský legislátor, kongres tedy vyzván k tomu, aby rozšířil tuto legislativu. Samozřejmě není záruka k tomu, jestli takový obr- k takovému obratu dojde i v jiných zemích. Ale Itálie není první zemí, v níž by právníci přešli z opozice k podpoře Eh, systému mediace. Tím se dostáváme k otázce absence kultury mediace v Evropské unii. Mnoho lidí argumentuje, že klíčový důvod, proč se mediace tolik nevyužívá, je, že oni lidé neví. Takže žádají větší investice do zvyšování povědomí, vzdělávání a tak dále. Jistě, že pozitivní eh, chování, jako například mediace, by mělo být podporováno. A kvalita v mediačním eh, vzdělávání je klíčová. Ale zatím se ukázalo, že ani po deseti letech, nebo v těch, kdy, když ani po deseti letech to nevede k žádnému pokroku, tak by legislátor měl eh, rozhodnout, co s tím. To, jestli přistoupíme k mediaci nebo ne, může mít i veřejné dopady, protože v Evropské unii ehm, strany sporou soudu platí pouze 24 eh, nákladů a zbytek eh, uhradí ti, kteří eh, eh, nejdou. Takže se vlastně mm, lze vyzývat k tomu, aby soudní zdroje byly využívány rozumným způsobem, protože jsou veřejné a jsou omezené. Užitečnou ilustrací vztahu mezi legislativními postupy a kulturou vychází právě ze země, která má nejvíc mediace, kde 81,6% eh, mediací je požadovaná zákonem, dobrovolných je 8,3%. Ale ty, k těm nedocházelo, dokud nebyl ten požadavek. Čili eh, ta praxe začíná účinnou legislativou. Jak dokládá statistika i zkušenosti, a to nejen v Evropě. Závěrem eh, můžeme říci, že v Evropské, Evropská unie má před sebou dvě volby, dvě možnosti, jak podpořit eh, mediaci a jak eh, vyvážit vztah mezi soudním řízením a mediací. Příklad vidíme tady v článku 5, že by strany v některých případech měly mělo být vyžadováno, aby se účastnili alespoň předběžné eh, mediační seance eh, a dál pak eh, mohou pokračovat, pokud budou chtít. A tím pádem je tu mediační účinnost, ale zároveň přístup ke spravedlnosti. Druhá varianta je, aby veškeré členské státy zvýšily využití člán, stávajícího článku 5.2. Když nebyly dosaženy po deseti letech cíle směrnice, má legislativní orgán morální i právní povinnosti něco udělat. Eh, v prosinci 2014 paní komisařka Jourová ehm, konstatovala, že ehm, ta ehm, studie parlamentu byla skutečně působivá, zaměřila se eh, na průměrný eh, čas mediace a soudního řízení. Další hlouková analýza by jistě prokázala, že dosažení vyrovnaného vztahu mezi mediací a soudním řízením by mohlo uspořit miliardy eur a miliony dní naprosto zbytečných dní strávených u soudu. Takže to, co dnes představujeme, je v souladu s experty komise, existuje konsenzus ohledně potenciálu vyžadování rozumného mediačního úsilí a je potřeba, aby Evropská unie na základě těchto doporučení jednala. Pokud tak učiní, tak um, možná, že Evropa po roce může začít sčítat finanční i sociální přínosy. Za pana Durso a týmu mezinárodních expertů, jejichž jméno tady vidíme na obrazovce, chci vám poděkovat za pozornost. Děkuji, pane Depalo. Bez mikrofonu. We will now continue with the inter- A nyní budeme pokračovat eh, vstupem eh, pana soudce Henry Lose a budeme se zabývat eh, vztahem mezi formální a neformální spravedlností v základě eh, studie z února 2016. Děkuji vám. Eh, je, možná jste si všimli, že pokašlávám a pokud bych tedy náhodou skolaboval a zůstal na podlaze, tak eh, to se předem omlouvám, není to schválně. Budu hovořit o společném projektu Evropské eh, sítě eh, pro soudní poradce INCJ a Evropský institutem pro právo. Budu se zabývat zejména hlediskem z pozice soudce a bude to hledisko nebo pohled na nové formy, alternativní formy řešení sporů v Evropě. Když se zamyslíme nad těmito problémy z hlediska soudnictví, zjistíme, že existují tři hlavní možné výsledky tohoto společného projektu a sice bude to o e, výhodách e, akademického, soudního a právního e, přístupu. Za prvé, evropský osvědčený postup vzhledem k tomu, jak by měli soudci a soudy se stavět k alternativám, tak k tomu vypatřili také pokyny jaká předběžné podmínky, jaké postupy by měly být eh, přijaty. A eh, pokud se týče tedy eh, ADR nebo mediace. Za druhé, možným výsledkem je podobné prohlášení o osvědčených postupech ve vztahu k tomu, jak a kdo zodpovídá za typy, různé typy alternativního eh, procesu postupu řešení sporu. A opět eh, by eh, se to porovnávalo podle toho, jaké, nakolik se daří zabránit nespravedlnosti a snížit rizika. No a za třetí eh, by to byla doporučení, eh, jak tedy ten nejlepší evropský model eh, by mohl být použit vzhledem k zvoleným postupům a vzhledem k různým typům sporů, které by členské země možná chtěly zavést pro alternativní způsoby řešení sporů. Eh, proč? Eh, spotřebitel eh, právních služeb totiž potřebuje vědět, jak se dostat k těm alternativním postupům, kde se nacházejí. Zatím se v tomto směru příliš nepokročilo, tedy pokud se týče osvědčených postupů pro soudce a jejich přístup k alternativním Eh, řešením sporů. Eh, ten projekt, kterému předsedám, se týká eh, zranitelných stran sporu, kteří, které by mohli tu a tam pocitovat tlak na to, aby přistoupili na možnost alternativního řešení, aniž by příliš chápali, jaká jsou jejich práva a jaké je jejich postavení. To znamená, že eh, já bych tedy řekl, že jsem proto, aby eh, tady toto vysvětlování eh, bylo posílenější chtěl bych eh, tedy ve zbytku času eh, opět, eh, pokud mě nepřepadne záchvat kašle, chtěl bych tedy identifikovat sedm konkrétních rizik, které podle nás vznikají z toho, že mají přednost alternativní způsoby a mediace. Tak za prvé to může být situace, kdy velké korporace nebo státní orgány eh, eh, dávají přednost alternativním způsobům a klienti eh, si myslí, že musí, musí přistoupit na tento alternativní způsob. Nicméně není to tak. Eh, všichni by měli být informováni o tom, že toto není povinnost. Čili eh, jaký by měl být nejlepší způsob, aby soudci, eh, soudy a poskytovat alternativní řešení by to měli vysvětlovat. Tak především je zde poptávka po snížení pracovní zátěže soudu a to také vede k tomu, že alternativní Eh, způsoby eh, mohou nést rizika, o kterých lidé předem nevědí. Druhý problém je, eh, že se de facto řeší spor bez přístupu k informacím od kvalifikované právní, tedy ke kvalifikované právní poradě, ať už dané nebo nezávislé. Tady eh, proto může být mnoho důvodů, poněvadž lidé myslí, že nepotřebují právníka, neboť eh, případ je jasný. Eh, možná jde o úspory nákladů. A opět si myslí účastníci, že sami se v tom dostatečně vyznají. Pak zde máme také řešení sporu online napříč Evropou a to je zde proto, aby se de facto eh, právní zástupci z procesu vyloučili. Eh, někteří se mohou, eh, tedy to je další riziko, mohou dohodnout na odškodnění, které je příliš malé. A to může být prostě tam, kde jsou spory rodinné a jde hlavně o to, aby se to už konečně vyřešilo. ale e, dochází k tomu taky u jiných typů sporů. Například ti, kteří doporučují, žádají nebo provádějí tyto alternativní řešení sporu, to mohou být e, soudci nebo jiní, tak e, by měli vždy zajistit, aby příslušné strany byly právně se situaci obeznámeny a aby se toho eh, nevyužívalo, nezneužívalo k tomu, aby se některá strana vyhla svým právním eh, povinnostem. Eh, případně, aby to nepoškodilo zranitelnou stranu. Třetí problém je to, že tyto alternativní způsoby sporů jsou prováděny Eh, entitami, eh, které eh, dostatečně nejsou kvalifikovány. Pokud se skutečně například spotřebitel dostatečně nevyzná právní situaci, pak je to de facto minové pole, protože těžko se vyznat v tom, Eh, jak řešit spory, já nevím, s poskytovatelem energii například, eh, nebo podobně, nebo třeba s někým v jiné členské zemi. Eh, za páté, riziko rozhodování tím, kdo je neidentifikovaný, je to prostě nějaký online mediátor, který nemusí být kvalifikovaný to je tady velké riziko. Tady skutečně je eh, možné, eh, že eh, platné spory se budou řešit nedostatečným způsobem. Další věc je dobrovolnost, tedy k přistoupení k alternativnímu sporu to už eh, řekl tady eh, předřečník. A eh, pak je tady máme ještě jedno sedmé riziko, které je důležité a podceňované, a sice možnost zneužívání moci velkých protivníků, jako jsou vládní agentury nebo velké firmy. A tady toto riziko zneužití je velmi velké, těžko se posuzuje a vyhodnocuje a někdy je velice důležité, eh, aby se tyto spory vyřešily a nevyhodnocuje se kvalita tohoto řešení. Čili eh, věřím, že tímto výčtem rizik jsem přispěl ke zlepšení situace. Ano, děkuji eh, panu doktoru Forsovi a nyní pan Felix Štefek eh, z univerzity v Cambridge, který se zaměří na používání této směrnice a zejména eh, spory online, kde jsou mezery a kde je prostor pro eh, zlepšení situace. Prosím, 10 minut. Ano, děkuji, pane předsedo, za pozvání chci pohovořit o vztahu mezi mediaci a jiných formách alternativních způsobu řešení sporů. Chtěl bych se vyjádřit za prvé k postupu a k eh, nedostatkům, eh, které jsou tedy v této eh, směrnici a příslušném nařízení. A za druhé bych chtěl navrhnout principiální přístup k regulovaným, řešení regulovaných sporů v Evropské unii. A za třetí, eh, jak by se celá situace mohla vyvíjet dál. A tady navrhnu tři možné alternativy. Za prvé, pokud se týče eh, postupu a nedostatku u eh, specifických forem alternativních řešení sporů. Tak dá se říci, že tady máme nástroje, které zlepšují kvalitu, ale evropské právo eh, reguluje pouze jednu formu alternativních řešení a to je mediace. Eh, máme zde tedy směrnici ADR a nařízení ODR, eh, které jsou příliš obecné. V současné době nemáme žádné regulaci pro konciliaci, pro vypořádání, pro neutrální vyhodnocení, ani pro expertní stanoviska, minisoudy, ombudsmany, adjudikaci a arbitráž a tak dále. Z toho tedy docházím k tomu, že eh, občané Evropské unie eh, v podstatě hm, nemají k dispozici alternativy, eh, které by byly stejně kvalitní z právního hlediska. Eh, za druhé, nyní jak se vyvinuly vztahy mezi jednotlivými vztahy mezi jednotlivými typy alternativních řešení. Tady hovoříme zatím pouze mezi alternativními řešeními jako takovými a soudy, tedy jaký je vztah a jaký je rozdíl, ale neřeší se problém eh, různých typů alternativních řešení. Máme tady v podstatě jenom porovnání mediace a soudních řešení. Otázka je, jestli eh, mediace pokud po něm následuje expertní stanovisko, eh, nabídne řešení stejně právně kvalitní jako soudní řešení. Ve většině členských zemí tomu tak není. Občané mm, nyní de facto eh, nemohou přecházet z jednoho mechanismu způsobu řešení ke druhému a podle toho se také hned na začátku rozhodují. Za třetí, tady máme opět pokrok a nedostatky, pokud se týče regulačních principů. Eh, rád bych navrhl, abych řekl, že v současné době principiální přístup k regulaci řešení sporu tady není. Eh, takové, takové hlavní regulace by znamenala zavést eh, koherentní a systematický přístup. Včetně tedy forem řešení, eh, přechod mezi formami a dále eh, přeshraniční spory. Navrhl bych jednoduchý test. Eh, ptal bych se, jestli je zde nějaký hlavní principiální přístup k nákladům v jednotlivých členských zemí. A víte, jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými formami Eh, alternativního řešení? A bez ohledu na to, kdo nese náklady. A otázka je, jestli takovýto eh, alternativní rámec má smysl. Já bych tady eh, řekl, že vzhledem k tomu tady principiální přístup není, tak občané často si volí způsob řešení, který není vhodný pro jejich zájem. A v zprávě EU se říká, že informační eh, deficit vzhledem tedy eh, k volbě typu řešení, eh, to není způsobeno nesprávnými jaksi formami, které jsou k dispozici, ale prostě nekonherencí práva. Takže jak by takový principiální přístup k regulaci vypadal? tak možná bychom vyšli z toho, že potřebujeme mít eh, funkční rámec, funkční referenční rámec. Funkční, to znamená ne, že by se to eh, zabývalo technickými záležitostmi eh, celého procesu, ale spíše výsledky. Zde se rozlišují čtyři základní způsoby kontrola eh, zahájení, tedy eh, jestli ta, skutečně eh, ta strana má právo iniciovat. Pak je zde kontrola procesu, pak je zde kontrola výsledku a kontrola dopadu tohoto výsledku, který by měl být závazný. A pak je tady Eh, kontrola eh, neutrální volby a dále informační kontrola, zda tedy postup a získané informace jsou privátním dostatečně. Druhým prvkem principiálního přístupu k regulaci je výbor politiky. A zde eh, se to musí točit kolem tedy jednotlivců a jejich zájmů. To je naprostém souladu eh, s chartou základních práv EU, kde se už v preambuli říká, že jednotlivec je středobodem veškeré činnosti. Jestliže tedy různí lidé potřebují různé typy spravedlnosti, pak by měli mít právo zvolit si různé typy řešení sporů. A e, za třetí, pokud se týče principiální regulace, tak tady máme princ, vlastní principy regulace. Takovéto principy regulace e, řešení sporu by se měly týkat všech forem sporů i všech forem řešení. E, já jsem spolu se 16 mezinárodními kolegy pracoval na takové příručce a návodu, jak se s tom správně orientovat. A uvedu jeden příklad čím menší kontrolu mají partnery nad eh, výběrem eh, eh, neutrálního způsobu, tím více je třeba, aby ingeroval stát a nabídl skutečně to vhodné řešení. Přičemž máme zde ty možné formy, o kterých již byla řeč. De facto je třeba chránit autonomii jednotlivých stran, zejména proti nedostatečně kvalifikovaným mediátorům a e, prováděčům e, tohoto procesu alternativního řešení. Jsou zde různé vlivy a vliv e, této zprostředkující strany jsou kontrola iniciace, výsledku, výsled, efektu výsledků a tak dále. Co by to znamenalo, jak by měly tedy vypadat konkrétní kroky? Tak za prvé bych navrhl, abychom e, navrhli ještě další konkrétní typy alternativního řešení sporu. E, takovéto další nástroje by se mohly velice podobat té směrnici o mediaci a Eh, mohly by tady být eh, takové přístupy, jako jsou ombudsman nebo expertní stanovisko a tak dále obchodních sporů. Na úrovni členské země by to znamenalo zavedení těchto forem řešení sporů do občanských zákonníků. Eh, za druhé, by bylo třeba vyjasnit vztahy mezi jednotlivými formami řešení sporů. A tady jsou možné dva přístupy. Přístupy za prvé horizontální nástroj by se mohl soustředit pouze na tyto vztahy, eh, na tyto otázku vztahu, a nebo eh, by toto mělo mohlo být zakompotováno do konkrétních instrumentů. A dále eh, je zde možnost eh, zavést toho principiálního nástroje, který by se postaral například o konzistentnost s jednotlivými formami, napříč formami řešení sporu a také napříč hranicemi. Takovýto referenční rámec by mohl být vybudován na funkčním referenčním rámci, volbě politik a principech, které jsem tady právě probral. Myslím, že by to byla pozoruhodná iniciativa, ale myslím si, že by to bylo i výrazně zlepšení. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much uh, for your... Děkuji mnohokrát za váš příspěvek do diskuze, pane doktore. A teď bych chtěl otevřít rozpravu k těmto zatím zmíněným tématům a chtěl bych požádat poslankyně a poslank, poslance, aby eh, se pokládaly otázky, takže prosím, pane kolego. Bom, eu mais do que custar, colocar uma questão... Tak, já ani tak se nechci na nic zeptat. Ale Spíše jsem chtěl poznamenat několik věcí k celému procesu mediace. A v mediační politice, která eh, je, se používá v celé řadě členských států a EU jako celkový. Začnu vlastně otázku, proč vlastně mediace? Co přináší mediace pozitivního? Co může přinést pozitivního co přitom nemůže přinést tradiční soudní řízení. Otázka je taková, a odpověď je taková, že mediace je rychlejší, neformálnější a je bližší občanům a je zároveň také levnější. Odpovím si tedy vlastně druhou otázkou. Proč tedy systém nereformujeme a proč eh, nezjednodušíme soudní řízení, proč nejsou tedy rychlejší, levnější a proč je nepřineseme blíž občanům, aniž bychom tady vlastně zdvojovali tu práci. Proč tedy nemůžeme rovnou reformovat samotné soudy a justici? A tady je vlastně taková dvojí ztráta pro nás. Zároveň zbytečně přicházíme o peníze a o čas. Protože když lidé mají mezi sebou spor, tak vzhlíží, tedy hledají nějaký suverénní orgán, který ten spor vyřeší. Obrací se tedy na stát. A stát prostřednictvím eh, vhodného subjektu, což je soud, vyřeší ten spor. Když se eh, lidé obrátí na, na soud, tak je to proto, že již vyčerpali nějaké možnosti dohody a mediační vlastně zprostředkované postupy. A Já si myslím, že výhody mediace jsou spíše zdánlivé výhody, nebo možná spíše nevýhody ve výsledku. Protože v mediaci ty jednotlivé strany jsou si vzdálenější. Ty strany se vlastně eh, předstoupí před soud, aniž by věděli, jaká jsou vlastně, jak hodnotná jsou jejich práva. A ten soudce není žádný král Šalamoun, který jak se vyřeší sport díky své nadpřirozené inteligenci. Soudní řízení je formální proces. A právě ta formálnost dává občanům určitou záruku před nahodil, nahodilostí. V 19. století už se začalo říkat, že formálnost je nepřítelem nahodilých řešení. A proto se mi těžko věří, že stát má podporovat alternativní e, způsoby uplatňování spravedlnosti, a to na svůj vlastní úkor. V dnešní době v Evropské unii dochází k tomu, že Evropská unie se vzdává spravedlnosti ve svých vlastních soudech a dává pravomoc, pravomoci takovým subjektům, jako jsou subjekty mezinárodního řešení sporů, které vlastně eh, odnímají pravomoci a sílu svým, jejich vlast, tedy vlastním evropským subjektům. Ale veřej, spravedlnost by měla být veřejná, protože nikdo nedokáže jaksi přímo nebo nepřímo jaksi spravovat Spravedlnost, justici. Justice by měla být veřejná, veřejně financovaná. Je to funkce státu. A jenom tím způsobem se dá zaručit sociální smír, což je cílem spravedlnosti. Když se strany obrátí na soudce, tak ta strana, která je ekonomicky silnější, jaksi má větší moc než ta druhá strana. A tím výraznější je tento rozdíl při mediaci. U soudu je daleko větší rovnost, reálná rovnost. Takže já nevím, proč by stát měl podporovat alternativy ke svým vlastním uh, nástrojům pro spravedlnost. Dovolte, abych uvedl jeden příměr, který často uvádím ve své domovské zemi, když hovořím o justici. Když nějaký občan za francouzské revoluce by se obrátil, nebo kdyby občan z té doby francouzské revoluce přišel dnes do Bruselu, tak by byl samozřejmě ohromen těmi změnami, které, ke kterým došlo, jak se všichni oblékáme, internet, voz, auta a tak dále. To všechno by bylo znamením pro něj asi nějakého démonického světa, který by si neuměl ve své době ani představit, ale kdyby přišel k soudu, tak by si byl schopen sednout do toho soudu a pochopil by rozsudek, protože se nic nezměnilo evropském justičním systému od, od jeho dob. Vnitřní prostory soudů se nezměnily, jednotliví aktéři se nezměnili, taláry jsou stejné, projevy jsou stejné. Takže je naprosto jasné, že je potřeba reformovat samotnou justici, spíše než podporovat nějaké falešné alternativy. Justice prostě musí být v režii státu jsou tady lidé, kteří si myslí, že mediace by měla být eh, jaksi tím správným řešením do budoucnosti, měla by se podporovat, ale já se naopak myslím, že je potřeba hluboce reformovat justiční systém, jednotlivé postupy a jednotlivá specifika, abychom justici přizpůsobili dnešnímu kulturnímu prostředí a požadavkům naší demokracie. Děkuji. Děkuji mnohokrát, vážený pane kolego. A teď bych chtěl poprosit pana Ivehice de Majnemonce, předsedu mediační skupiny eh, Rady notářů Evropské unie, který nám stručně odprezentuje svůj projekt k mediaci. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat, poblahopřát eh, za tuto zprávu o uplatňování této směrnice a uplatňování meditace, mediace. Takže my jsme vzali na vědomí, že Evropská komise v blízké budoucnosti nepočítá s revizí této směrnice ale eh, eh, chce podporovat některé významné eh, projekty. 40 ehm, tisíc evropských notářů slyšelo tuto výzvu a angažuje se v rozvoji mediace v Evropě. Protože notáři mohou v řadě zemí plnit roli zprostředkovatelů protože eh, jsou eh, vlastně pomocní pracovníky ehm, eh, justice nebo státními úředníky a mohou vstupovat do mediace v mnoha členských zemí, a to v oblasti rodinného práva, dědického práva, práva společností a dalších. Dále mohou notáři jakožto důvěrníci některých firm um, a uh, rodin a tak dále uh, mohou rovněž hrát důležitou roli. A rada notářů uh, tudíž vzala v potaz tuto um, iniciativu prosazování a podporování mediace a proto vítáme a přejeme si další konkretizaci ve směrem k vytvoření jednotného rámce Ehm, a eh, vytvoření evropské sítě notářů, mediátorů, což usnadní jejich spolupráci na evropském úrovni. Realizace takové sítě je nezbytností vzhledem tomu, že exponenciálně narůstá počet případů, včetně případů přeshraničních eh, sporů. Takže tato síť umožní a usnadní spolupráci notářů, dojde k vytvoření specifických eh, nástrojů a právě proto chceme vytvořit eh, jakousi příručku eh, pro řešení přeshraničních sporů prostřednictvím notářské mediace. A já chci pouze potvrdit, že do toho hodláme Eh, vložit maximum. Budeme pokračovat v naší práce v této oblasti a to na úrovni národní i eh, evropské, aby vznikla společná kultura notářské mediační kultury. A tímto vám děkuji za pozornost. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane Vajdemanci. Můžeme přejít dále k druhé části našeho semináře, která se bude zabývat dvěma taktickými otázkami. Za prvé, možnost ti uznávání mediačních dohod po celé Evropské unii a také eh, režimy pro mediaci online. Takže chtěla bych, eh, chtěl bych poprosit eh, pana profesora Luise Jose Iglesiase z Univerzity ve Valencii, který má teď slovo na 10 minut. Con la venia del señor presidente. Děkuji vám pane předsedo, s vaším dovolením. Těch deset minut, které mám k dispozici, mi umožní vám poskytnout pouze stručný souhrn, takové souhrné informace o soukromém mezinárodním právu a mezi, em, přeshraniční mediaci. A na závěr zmíním několik návrhů na opatření, která by se dala využít i ve vašich vlastních pravidlech pokud tedy chceme eh, podporovat a zlepšit využívání mediace. Směrnice z roku 2008, 52 z roku 2008 o mediaci, stanoví jenom minimální právní rámec. Takže v Evropské unii neexistují žádná mezinárodní eh, soukromoprávní pravidla, která by byla všude stejná a která by usnadňovala občanům Eh, dosažení eh, justice nebo spravedlnosti, nebo která by jaksi usnadňovala dosahování cílu této směrnice. Pokud jde o dohody, smluvní dohody o mediaci, eh, tady to jednotlivé, jednotlivá specifika a souhlas a tak dále, to řídí Řím 1, nařízení Řím 1. Ale hlavním problémem je, že tady je hlavní cíl jaksi sporný. Máme tady nařízení Řím 1, pak máme uh, nařízení 650 roku 2015, tam se jedná o poslední vůle a vyřízení závětí. Nebo byhlo, by to mohlo být nařízení 4 z roku 2009, tam se jedná zase o jiné téma. v jiných oblastech. Naopak mají přednost pravidla vnitrostátního, vnitrostátního soukromého práva, která se týká těchto dohod. A pokud se mediace má používat v celé EU a mají se uznávat mediační dohody a pohybovat po EU, tak zvlášť nařízení Brusel 1a obsahuje ustanovení o uznávání a prosazování. A tam se říká, že jsou, tedy že se to týká i mediačních dohod, pokud jsou tedy e, vymožitelná a pokud je to veřejný soudní dokument, jaksi, nebo nějaké soudní vyrovnání, které pochází z nějakého členského státu EU. To se tedy netýká soukromých dokumentů. Bylo by možné, bylo by možné přijmout určitá opatření či provést určité reformy v této oblasti. To je první možnost. A o to pravděpodobně jde komisi. První možností tedy je, že můžeme uh, dojít k závěru, že stávající systém funguje v, podstatě dobře a nejsou v, minimálně v krátkodobém hledisku potřebné žádné reformy. Toto stanovisko tedy, jak se zdá, zastává komise. Druhá možnost je zavést individuální opatření. Například taková, která změní stávající stav. Protože zatím nám výsledky ukazují, že jsme ještě nedosáhli svých cílů. A tato zlepšující opatření by mohla například doplnit tu stávající směrnici, nebo by to mohly být i vypracování nějakého nového právního legislativního nástroje, ať už je to směrnice nebo nařízení. A v obou případech by tam měla být specific, by tam měl být stanoven specifický právní rámec pro mezinárodní eh, soukromé právo, které by Eh, jasně, eh, který by jasně řekl, eh, jaké právo se bude uplatňovat u takovýchto dohod, pokud se budou tady uznávat v celé EU. Pokud by byl vypracován nový nástroj, který by se týkal mediace, nebo pokud by vznikla nová pravidla pro konflikt určitých předpisů, pokud by toto všechno bylo příliš složité, tak bychom mohli například ten systém celý trošku zjednodušit, omezit. Mohla by proběhnout nějaká reforma de minimis, včetně evropských nařízení o uznávání a prosazování dohod. Tedy vzniklo by něco, co by konkrétně řeklo, jaká legislativa pro co platí. Případně by bylo možné eh, někam vložit novou kapitolu, která by se týkala mediačních dohod, jejich uznávání a prosazování, a to by se týkalo tedy veřejných dokumentů a soudních vyrovnání. Bylo by možné také vytvořit nějaký evropský mediační certifikát, osvědčení. Bylo by možné se zamyslet nad eh, možností vytvořit takovýto evropský mediační certifikát, který by do sebe združil vlastně několik stávajících nástrojů mediačních, například nařízení 805 z roku 2004 nebo nařízení 650 2012, které se týká, týká právě těch dědictví, to je to, ten evropské, eh, je to to evropské osvědčení o dědictví. Měli bychom analyzovat eh, možnosti toho, zda by takové certifikáty byly povinné či dobrovolné, jestli by také pokrývaly soukromé dohody. Přidaná hodnota takovýchto mediačních certifikátů by spočívala v tom, že by vytvořili společný model pro prosazování vymáhání mediačních dohod u všech typů takových dohod. Tedy působnost by byl širš, byla širší než u stávajících evropských nástrojů. Některé členské státy by se k tomu mohly stavět eh, neochotně, či by mohly být proti tomu, aby tam patřily i soukromé dohody, ale to by se dalo překonat tím, že bychom zřídili dobrovolný systém, tak jak to je například u Evropského osvědčení dědického. Takže bychom vytvořili takový obecný, obecný systém, který by podléhal tedy před, předběžnému jak se schválení takové mediační dohody v nějakým orgánem v členském státě. A byla by tam možnost toto vztáhnout i na soukromé dohody za splnění nějakých objektivních podmínek, které by stanovila nová legislativa. Další možností by bylo vytvoření nějaké omezeného evropského mediačního certifikátu, který by se týkal například sporů, které eh, se týkají pouze malých a středních podniků. Dále je zde otázka volného oběhu mediačních dohod. Eh, bylo by možné modifikovat stávající systém prostřednictvím systému UNCITRAL, jakožto takový model, inspiraci kdy nějaký nástroj je vypracován jako například při vymáhání mezinárodních obchodních dohod. V tuto chvíli se pracuje na reformě, která má být eh, dokončena na jaře 2017. Tento nástroj stanoví hlavní zásadu, a sice, že pouze soukromé dohody by byly uznávány a vymáhány za splnění určitých podmínek. Návrh UNCITRAL by nebyl v evropském právním systému až tak neobvyklý, ani v systému jednotlivých členských států. Například je to 29 eh, z roku 2014 zákon Portugalska, který uznává, že mediační dohody eh, vzniklé v jiných členských státech jsou přímo eh, platné i v Portugalsku. A taková dohoda se provádí v souladu eh, s právním předpisy členského státu původu. To je založeno na modelu UNCITRALu. Musel by samozřejmě existovat vhodný monitoring. A takový model by byl tedy podobný eh, tomu systému, kterým se eh, vymáhají dohody, které byly uzavřeny mimo EU a vyslalo by to silný signál v tom smyslu, že mediace je eh, dobrým hospodářsky účinným způsobem řešení sporů v EU. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much, for... Děkuji vám, pane profesore, za nesmírně zajímavý příspěvek. A na poslední straně tu máme pana eh, Jinho, který je manažerem pro eh, eh, z Nizozemska, který nám nás provede zkušenostmi s platformou pro řešení sporů v oblasti rozvodu, která je implementována v Nizozemsku. Pane von máte slovo na 10 minut. Děkuji vám, stěný Ehm, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji, že jste mě přizvali, abych se mohl podělit o své zkušenosti jakožto implementátor eh, online platformy pro řešení rozvodových sporů před zhruba dvěma lety. Za podpory ehm, nizemského ministerstva spravedlnosti a ehm, jsme nastavili platformu eh, pro rozvody, která umožňuje lidem v Nizozemsku projít eh, rozvodovým řízením. A dosavadní výsledky ukazují, že lidé si um, lidé hodnotí svůj proces na úrovni 7,5 z 10, když používají tuto platformu Eh, vynakládají méně než 600 eur na rozvodové řízení, což je o něco, trvá to o něco méně než 3 měsíce v průměru. A eh, v podstatě, co jsme udělali? Eh, začali jsme vnímat mediaci jako soubor nástrojů, nikoli pouze proces. Nastavili jsme postup online, který integruje tento soubor nástrojů, takže to je takový výchozí bod. A e, myslím si, že nejlepší by bylo vám ukázat e, tu platformu, abyste si udělali představu o tom, co míníme. E, v Nizozemsku lidé se mohou podívat na naše webové stránky, je ta základní v nizozemštině, ale pochopitelně mám jiné jazykové verze. Aby si udělali tedy prvotní představu o svých právech, povinnostech, aby byli schopni zvládat svá očekávání. Vyplní dotazník série otázek, ehm, čím se dostanou pak na soubor právních norm, které jsou nastaveny specificky na jejich situaci. Když se rozhodnou ehm, k rozvodu prostřednictvím této platformy, tak eh, jsou pak přijati online, autentifikující prostřednictvím identifikační oho online mechanismu, který je v podstatě, který je jim, byl jim přidělen vládou. A pak jsou tu eh, základní témata kategorizovaná v několika kapitolách, která jsou vidět eh, přímo na horní stránce. Položíme jim otázky založené na jejich zájmech, abychom lépe pochopili jejich situaci a zájmy, které je nutno ošetřit ve vztahu k dětem. A v, v rámci tohoto přijímacího procesu také dochází ke sdílení některých prvotních podnětů ohledně e, dohod, k nímž musí dospět e, v, v rámci tohoto plánu. A jsou položeny tyto otázky, když iniciátor dokončí toto e, přijetí, tak obdrží notifikaci Ehm, a poté, kdy obě strany dokončí tento vstupní proces, tak eh, jim technologie eh, pomůže navázat eh, dialog online, to znamená, dochází k intenzivní konverzaci. Máme tam dialogové nástroje, které jsou na spodní stránce této stránky. Poskytneme jim textový editor, které mohou oba fungovat. Funguje to trošku jako Google Docs, asi jste s nimi obeznámeni. A e, my pak požádáme o některé předběžné myšlenky. Vytvořili jsme algoritmus, který nám umožní na základě těchto předběžných podnětů obou stran rozvinout e, jakési e, texty ze stavebních prvků, které už jsou tam předpřipraveny a které slouží jako pobídky k eh, dotvoření těch eh, textů dohod, ehm, například pokud jde o mm, péči mm, o děti, výživné a tak dále. Takže vedeme k těm dohodám. Je to vyjednávací nástroj. A jak jsme si vědomi, mnozí lidé potřebují trošku Eh, intenzivnější podporu, proto jsme zapracovali do platformy v podstatě i možnost mediace na žádost. Je tam tlačítko mediace a pokud jejich komunikace eh, uvízla na mrtvém bodě nebo potřebují další podporu na podporu jednání, tak prostě stisknou toto tlačítko mediace a objeví se tři um, vyškolení mediátoři, vyškolení pro on, situace online, oni mohou vyjádřit určitou preferenci a vždycky z toho vlastně vždycky jeden z těch preferovaných mediátorů se jim začne věnovat v této platformě, takže online. A tato mediace může probíhat formou chatu nebo videokonference, z praxe víme, že mnozí z mediátorů preferují i mediaci offline, ale i přitom mají otevřený tento online systém, aby bylo možno eh, sledovat všechny ty dohody, které postupně vznikají. Veškeré informace, dohody, veškeré vyměněné informace, komunikace jsou všem neustále k dispozici. Kromě toho jsme také vytvořili eh, eh, možnost rozhodnutí na žádost, to znamená, že stejně nejsou schopni rozhodnout, tak eh, mohou přistoupit k tomu, že svěří někomu možnost rozhodnout. Ehm, to funguje podobným způsobem, kde jsou online slyšení na základě stejných nástrojů a postupů Eh, offline slyšení, která jsou vedena obdobným způsobem. A to je zárukou toho, že lidé, když zvolí tuto platformu, mohou dospět k mm, komplexnímu separačnímu plánu. Musí to být také dodatečné záruky, jak na to poukázali i eh, předchozí přispěvatele, a na konci neutrální revize. Takže specializovaný právník, který pak projde všechny ty dohody, posoudí jejich legitimitu a posoudí, zda je tu informovaný e, souhlas a zda zájmy všech stran jsou chráněny, zda se nikdo nevzdává něčeho, na co by měl nárok. Takto jsme dosud pomohli až 5% e, rozvodu, k nímž došlo v posledních 18 měsících je to asi 3,5 tisíce lidí, eh, kteří se uchylili k této platformě při svém rozvodu. Bezprostředně po uzavření procesu lidé vyhodnotí ten rozvod a o, ta hodnota je tedy 7,5, eh, což na to, že to je negativní zkušenost jako taková, je nesmírně pozitivní hodnocení. Um, provedli jsme eh, také dodatečné, eh, dodatečný průzkum, to znamená, že po půl roce lidé vyplní znovu eh, hodnocení dotazníka. A i tak to hodnocení má neustále hodnocení těch 7,5. Po rozvodu může dojít ke změně, lidé mohou pak zjistit, že jejich dohody uzavřené nefungují, proto je tu i ehm, dodatečný sledovací model, kdy periodicky, každé tři měsíce či každého půl roku, každý rok, mohou tito lidé přehodnotit své dohody a pokud vystanou nějaké nové spory ohledně čehokoliv, ehm, návštěv, ehm, výživného a tak dále, tak mohou opět využít týchž podpůrných nástrojů a týmu profesionálů, který je jim neustále k dispozici. Tyto inovace, tyto platformy mění stávající přístupy a koncepce mediace a možná dokonce i soudních sporů. Zatím se ukazuje, že z praxi se objevuje řada různých výzev. Tradiční regulace, tradiční pravidla, která upravují eh, naše profesionály, nejsou uspůsobena práci v tomto inovativním prostředí. Příkladem je například eh, na, je, příklad je následující. Eh, v Nizozemsku um, jsou právníci a mediátoři vyžadování, se od nich vyžaduje, aby měli kontakt tváří v tvář, aby eh, od každého vždy vy, vybrali, zkontrolovali pas, identifikaci, potřeb, tady je to identifikace online, která není podle těchto pravidel legitimní. Přitom eh, je připustná pro například daňové účely a jinou komunikaci s vládou. Proto se domnívám, že jedna z věcí, kterou eh, je nutno zdůraznit, je, že musíme ehm, sledovat, jak podporovat ehm, tento druh ehm, mediace, abychom usnadnili eh, život těm mediátorům, abychom jim dali určitý prostor, určitou, určitou flexibilitu, eh, aby bylo možno využít toho, co je pro naše občany optimální. Děkuji. Děkuji a za, to, za tuto praktickou prezentaci. A nyní zahajuji druhé kolo otázek a odpovědí s našimi ctěnými hosty. A takže poslanci i další hosté mohou klást otázky. Ale samozřejmě striktní časový limit zhruba 10 minut. So. Thank you, Mr. Chair. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, řečníkům a jménem komise. To byly velmi zajímavé myšlenky. Pokud se týče mm, této velmi zajímavé prezentace pana profesora Iglesiase, bych chtěl zmínit, že komise v souladu se svou institucionální roli a v úzké koordinaci s členskými zeměmi eh, reprezentuje Unii v eh, UNCITRA DOCS, eh, což je nástroj který má vynucovat eh, mezinárodní dohody o vypořádání. My eh, hovoříme nyní o finální formě a obsahu tohoto instrumentu. A zajímalo by mě to, eh, pokud se chcete připojit k tomuto nástroji, pak jedna z možností je taková, že by tento nástroj se týkal pouze mimosoudních eh, dohod ale, eh, a eh, jaksi mezinárodních, ale také takových, které se vyskytují uvnitř EU. Profesor Iglesias, would you like to respond to that? Pane profesore, odpovíte? Ano, děkuji komisi. tak eh, ten projekt je momentálně ve stádiu diskuse. Eh, to eh, vyjednávání je definováno velmi široce. A de facto vztahuje se to i na mediaci, aspoň v současné fázi. A ve své krátké a rychlé prezentaci jsem už řekl, že eh, pokud Evropská unie přijme tuto dohodu a přijme ji za vlastní, jelikož eh, má exkluzivní kompetence v zahraničním rozměru, pak eh, by výsledkem bylo to, že mediace by se mohla uplatňovat na věci uvnitř Evropské unie, a sice způsobem identickým se eh, spory, které se týkají třetích eh, zemí, s nimi jsou zavřeny příslušné smlouvy. A já tedy doufám, že eh, to jednání bude dovedeno zdárně k závěru a že také komise k tomu eh, přispěje. To by bylo skutečně vynikající. Thank you, professor. Děkuji, pane profesore. Pan eh, Breton eh, by se rád na něco zeptal, prosím. Euh, Já chci poděkovat všem řečníkům za to, že se dostavili jejich perspektiva je opravdu zajímavá a já mám dvě přesné otázky. První se e, týká návrhu vytvořit evropský, evropské osvědčení mediátorů. To mě, to mě trošku překvapuje, šokuje, vzhledem k tomu, že musíme vzdělat a vyškolit mediátory. Tak to bychom mohli samozřejmě nechat na členských státech a mohli bychom to podpořit. Ale Nevím, jestli toto není na úkor trošku subsidiarity, to evropský eh, certifikát. A dále otázka rozvodu online v Nizozemsku. No, vy říkáte, že to funguje, ale já myslím, že rozvod sám o sobě je jednoduchý. Horší je to eh, s eh, dělením majetku. A pak je tu také citlivý problém péče o dítě. Já e, mám pocit, že možná eh, tyto věci, které jsou trošku eh, samostatné od toho samotného rozvodu, tak tam to online nestačí. Ani nestačí se obrátit na mediátora. Potvrďte mi to nebo vyvraťte samozřejmě, ale mám hm, pocit, že v určitých věcech je pak stejně nutno se obrátit na soud. Takže tolik mé dva dotazy. So, would our speakers like to comment? Tak kdo z našich řečníků by se k tomu chtěl vyjádřit? Profesor Inglesias. Ano, mm, tak eh, ještě jenom k té první otázce. Tyto eh, jak si ten, ten dojem z té evropské mediace, eh, možná, že tomu nebylo porozuměno zcela přesně. Já jsem chtěl říct, že Eh, že eh, tedy ten eh, evropský mediační dokument by de facto vznikl v okamžiku, kdy dojde k podepsání zhody na mediaci a ten by se potom musel aplikovat v jiné členské zemi. Je to něco podobného, Eh, jako u dědictví. Tam je taky jakýsi ten dědický list, dědický dokument. Eh, to by tedy bylo eh, srovnatelné tedy s cílem, aby se nemuselo jít soudní cestou. V podstatě by to byl takový jednoduchý dokument, který by se potom uplatnil v jiné členské zemi. A e, taky by byl uznáván úřady jiné členské země. Čili eh, tady ten list, eh, mediační list, eh, to by byla jedna taková možnost jeho zavedení, jak diskuje se o tom na různých úrovních. Ano, děkuji vám za otázku, poněvadž jsem zřejmě ten řekl dostatečně jasně. Lidé, kteří používají tuto platformu, mají Eh, tedy výsledkem je naprosta, naprosto úplná dohoda o eh, rozvodu a vypořádání majetku, eh, také uspořádání tedy dalšího vztahu k dětem, svěření do péče a tak dále. Nicméně, pokud máme takovou centralizovanou platformu, můžeme snadno integrovat dostupnost eh, finančních expertíz, poněvadž eh, tam je eh, skutečně možnost se opravdu platným způsobem dohodnout. A taky to reflektuje všechny ty problémy, které se týkají potom konsensu. A de facto k expertovi se potom dostanete stisknutím eh, tlačítka, což tedy trošku zjednodušuje, ale eh, v podstatě je tam všechno to, co potřebují ti, kdož eh, se chtějí rozvést. A skutečně ta velká výzva, ten velký problém představuje přechod od jednoho procesu k druhému. To znamená, že Eh, tu dohodu, která je takto eh, dosažená, se musí potom předložit eh, soudu. A jak jsem řekl, de facto průměrně to trvá tři týdny, přičem z těch tři, týdny, tři měsíce, přičem z těch tři měsíců zhruba čtyři týdny se musí čekat na soudní potvrzení. Takže tak, děkuji. Uh, de Palo. A ještě pan profesor De Palo na, na minutku. Děkuji vám. Já bych možná chtěl uh, tady toto uh, říci směrem k oběma poslancům, protože otázka je, co to je mediace. Proč de facto Eh, tlačíme eh, občany k tomu, aby utráceli za mediaci, místo toho, abychom zlepšovali soudce, soudy. To je naprosto zásadní otázka. Eh, mediace to není buď nebo ne. To není buď soud a nebo mediace. A my víme, že de facto tam musí být ty přechody mezi oběma cestami. Ale jde o to, aby lidé měli na výběr další možnost. Eh, vy jste hovořili například o tom časovém a nákladovém faktoru, ale to je jenom čas. My prostě můžeme mít i soudy, eh, eh, které jak se nemůžeme mít soudy, které by byly příliš rychle, ale e, ta mediace e, může být daleko rychlejší. A tak je to otázka, e, jak může vypadat ta dohoda. Podle Rady Evropy máme nějakých, já nevím, 25 nebo 26 milionů podobných soudních řízení. Čili to je 50 milionů lidí. A co víme o těch 50 Eh, milionech lidí. No víme pouze jedno. Víme, že 25 eh, milionů z nich eh, de facto budou poražení <clears throat> a budou muset platit. Čili je tady jiná možnost, nebo trošku něco jiného. Eh, třeba ve Velké Británie 3% těch iniciovaných eh, právních případů se skutečně dostanou k soudnímu občanskému projednávání. A to znamená, že 97% je naprosto jednoduchých. Čili existuje nějaká možnost, jak to všechno zjednodušit? Čili já si myslím, že o to tady jde mediace, to je vlastně o dvou různých pravdách současně. Čili já si myslím, že tady ta koexistence soudů a mediace, to je eh, velice dobré. To je zásadní bod. A možná poslední věc. Tady se eh, debatuje o tom, jestli mediace má být povinná nebo nepovinná. A to nemusí být. Eh, jedno nebo druhé. Eh, mohou být tedy určité kroky, eh, které, řekněme, vás přimějí k tomu, abyste s větší pravděpodobností vstupovali do tohoto procesu. To je všechno. Děkuji, pane profesore. Ještě doktor Štefek, 30 vteřin, prosím vás. Ano, velmi stručně navážu na to, co tady zasnělo. Mediace a soudy, to není jenom o času a penězích, ale také o zájmech občanů. Když se podíváte na e, listinu základních práv, tak e, kdo ví lépe, e, jaké je nejlepší řešení? Je to občan, anebo je to stát prostřednictvím zákonu a soudu? Já bych řekl, že spíše lidé dobře vědí, co je v jejich zájem a ví to lépe než eh, někdo jiný. Takže pokud je tady možné dohodnout se na společný zájmy, tak proč ne? Ten soud by potom samozřejmě byl úplně eh, poslední instancí. No a pokud by ten eh, občan z doby francouzské revoluce se dnes ocitl v Bruselu, byl by ohromně rád. Eh, protože eh, de facto z té francouzské eh, revoluce vyvstala demokracie. Demokracie znamená moc lidu a řekl bych, že mediace je v tomto směru tím, tím správným postupem. Pan Marina Pinta. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto je de facto alternativa k soudní cestě. A de facto soudy by měly eh, také vytvořit jakýsi, konciliační řízení. To v podstatě eh, není alternativa soudu, to je, to je duplikace toho, co dělají soudy. A k té otázce eh, té rozvodové platformy, Eh, protože tam je nějaká dohoda a tu musí schválit soud. A ten soudce, než schválí tuto dohodu, tak eh, ověří si, zda obě strany rozumí tomu, co je v té dohodě, nebo eh, kontroluje si třeba ta jedna strana já tom není výrazně lépe než ta druhá. Jo, jestliže lidé prostě nevědí, jak se eh, bránit, brát za svá práva, no tak to hm, prostě tam, tam se používá právnický jazyk. Že? Takže eh, ten, možná, že ten soudce, když to orazítkuje, tak možná eh, jde proti spravedlnosti, poněvadž de facto tady může být jedna strana, která je kulturně a ekonomicky slabší než ta druhá. Takže spíše eh, eh, než eh, utrácet za to, že prostě budeme tady mít budou tady rozhodovat lidé, kteří mm, se dostatečně nevyznají v pravidlech, no tak to potom může být kontraproduktivní. Děkuji Eh, pan, pan soudce Ross, 20 vteřin. Ano, eh, dva body, abych odpověděl portugalskému poslanci. Soudy musí být eh, rychlejší, neformálnější a levnější. O to usilují všechny země Evropské unie. Slyšeli jste, že prostě je to, já nevím, v Holandsku na stiskovníku. A druhý bod, mediace je něco jiného než adjudikace, protože mediace vytvoří eh, řešení přijaté oběma stranami, čili jsou s tím spokojenější, poněvadž to skutečně eh, akceptují. Ale pokud je to soudní rozhodnutí, tak eh, Eh, jedna strana je vždycky ta postižená, nešťastná, to si nepřejeme. Dobře, děkuji. A nyní dovolte, abych jako zpravodaj implementační zprávy za výbor Jury se pokusil vyvodit závěry. Jak bylo řečeno, implementace mediační direktivy má dopady do legislativy mnoha členských zemí. Kromě toho, že si přejeme eh, řešení přeshraničních eh, eh, sporů, je eh, dobré zdůraznit, že ta směrnice eh, dává jakousi dynamiku novému vývoji, eh, poněvadž mnohé členské země si přejí transponovat tuto směrnici také na domácí, čili nepřeshraniční případy. Důležité je, aby také národní legislátoři věděli, jaké jsou výhody mediace. Na druhé straně potíže fungování eh, národní systému v praxi eh, naráží v mnohých členských zemích na právní tradice a na malé, malou úroveň povědomí o této možnosti eh, a tak dále. Je tedy pravda, že současná opatření neurychlují přechod eh, k používání mediace dostatečně rychle. Mediace se málo kdy používá systematicky mezi stranami sporu a právníky. Pokud se týče toho procesu dosažení eh, vyváženého vztahu mezi mediací a soudním řízením, eh, je třeba říci, že směrnice Eh, se snaží povzbuzovat více lidí, aby, se, aby šlo cestou eh, mediace. Nicméně po eh, přijetí této směrnice se zdá, že ty základní cíle směrnice se nedosahují. Mediace se pořád týká zhruba 1% případů s výjimkou italského modelu, kde zhruba 81 případů eh, musí nejdříve projít mediací, což se považuje za osvědčený postup. Z tohoto hlediska navrhujeme, aby došlo k revizi článku 5 tak, aby zde byl požadavek, aby se strany účastnily alespoň eh, iniciačního mediačního eh, řízení, které je rychlé a levné. Rovnováha mezi mediací a soudním řízením by mohla každoročně eh, uspořit miliony eur. Eh, mediace má určitě finanční implikace, eh, poněvadž v Evropské unii eh, strany sporu platí pouze 21 nákladů justice. Pokud se týče vztahu soudů a alternativních možností, jak zde zaznělo, k této problematice byl počátkem roku 2016 ustaven projekt eh, eh, mezi Radou soudců a Evropským právním institutem. Eh, tento projekt si přeje dosažení exponenciálního růstu různých forem alternativních řešení. V současné době eh, probíhá eh, veřejná diskuse. Eh, pokud se týče mediace a jejího vztahu k jiným formám alternativních způsobů řešení sporů, bylo řečeno, že k tomuto máme směrnici ADR a nařízení ODR a obojí mohou výrazně zlepšit situaci navzdory tomu, že přetrvává řada nedostatků. Směrnice o mediace v současné době je jediným nástrojem, který se zabývá specifickým druhem alternativních řešení sporu. Směrnice ADR a nařízení ODR eh, se těmito zabývá pouze rámcově a obecně a nerozlišují mezi různými dostupnými formami alternativních řešení sporů. Máme eh, zatím příliš málo, příliš málo rozpracovanou problematiku vztahu tradičních alternativních eh, způsobů řešení. Chybí nám zde principiální přístup k regulaci řešení sporů a to je skutečně závažný problém. V praxi eh, je legislativa k řešení sporu nekonzistentní, eh, fragmentovaná a výsledkem je to, že občané nemohou využívat těch Eh, způsobů, které by byly nejlepší pro občany. Eh, navrhují se buď to eh, nástroje pro jednotlivé způsoby řešení, za druhé vyřešit vztahy mezi jednotlivými typy řešení sporu a třetí a nejdůležitější by byl právní rámec pro alternativní způsoby řešení. V otázce privátního eh, soukromého práva přeshraničního se zde navrhuje nebo konstatuje, eh, že těchto sporů, eh, které jsou mediované, přibývá v přeshraničním styku, což, vede, což je důsledek zbližování vnitrostátních systémů práva. Bohužel přetrvává mnoho významných eh, eh, rozdílů, pokud se týče nedostatek mezinárodních pravidel. Eh, tak to jsou výrazné překážky mm, na cestě přechodu k mediaci. Tak, aby mediace byla zcela přijata budouc, eh, tedy občany v budoucnu, alespoň v přeshraničních sporech, je třeba, <clears throat> aby v členských zemích se eh, zajistila konzistentnost eh, pravidel po celé Unie. Čili potřebujeme nejenom minimální sadu pravidel pro tyto druhy sporů, ale také rychlé a levné způsoby, jak dosáhnout eh, vynucování eh, přeshraničních dohod v celé Unie. Pokud se týče právních a praktických otázek mediace prováděné online, a zejména v případě eh, tedy řešení online sporů, je zde příklad nizozemské online platformy, kde se tedy řeší problémy v online prostředí. Přičemž současný systém justice eh, není nastaven na optimální eh, on, online mediaci a řešení sporů. Výsledkem je to, že eh, tento způsob nemůže plně rozvinout svůj potenciál ve prospěch občanů a je třeba postupovat dále mediaci jak offline, tak online. Důležitým aspektem, no významným aspektem může být vytvoření regulačního rámce, eh, které, který bude stimulovat více experimentálních iniciativ, tak aby eh, mm, bylo možné eh, tyto inovace otestovat v praxi, v prostředí třeba i malém eh, rozměru a poté bychom mohli jít eh, k větším zítřkům. A to by potom znamenalo, eh, že by došlo k propojení také justičních rozhodnutí s online mediačními platformami Úspěšné, eh, úspěšná implementace je důležitá eh, v makroměřítku, ale také v mikroměřítku, eh, tak, aby byly zapojeny nejenom soudnictví, ale také nezávislé řešení a to způsobem vysoce efektivním. Tady je třeba, aby všichni soudci i legislativci, i legislátoři byli flexibilní eh, v našem eh, komplexním ekonomickém prostředí utvářeném globalizací. Děkuji vám mnohokrát a doufejme, že eh, o implementaci proběhnou další plodné diskuse.